Uh, Drazí kolegové, začínáme s tímto mírným spožděním. Eh, začneme hned čtvrtým bodem, což je výměna názoru s panem Pierrem Mo- eh, s panem Pierrem Sonebym a panem Pierrem Morelem. Pan Pierre Morel je zvláštní zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii a pan Pierre Semneby je zástupce EU pro Jižní Kavkaz. Takže oba naši hosté se budou věnovat otázce Jižního Kavkazu a jsem velice rád, že oba naše hosty mohou mezi námi přivítat, jak tedy pana Semnebyho, tak pana Morela. Začneme panem Morelem, ne, pardon, panem Semnebym a pak pan Morel. a potom budeme mít otázky a odpovědi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkým potěšením již po čtvrté se zúčastnit zasedání tohoto výboru. Já na úvod uh, um, řeknu něco o válce, ke které došlo mezi Ruskem a Gruzí, což byl velice zásadní okamžik. Tato válka si vyžádala okamžitou akci a velice rád konstatuji, že Evropská unie se postavila čelem eh, této krizi a Eh, velice se angažovala v, celé, v celém tomto regionu, čímž také zdůraznila význam Jižního Kavkazu pro Evropskou unii. <clears throat> Diskuse o východním partnerství zcela jasně ukazují, že tato angažovanost ze strany EU <clears throat> existuje. Existuje ale také celá řada otázek, na které je potřeba stále ještě hledat odpovědi. <clears throat> Otázka, jestli jsme se mohli angažovat přece jenom více, jestli jsme se měli více věnovat otázkám posílení důvěru, měli jsme být eh, přísnější vůči Gruzii nebo přísnější vůči Rusku a tak dále a jakou roli sehráli další externí hráči. Já pouze tady opakuji tyto otázky, protože si myslím, že je velice důležité tyto věci mít na paměti, když hovoříme o budoucí politice vůči celému tomuto regionu. <clears throat> Zásadní implikace této války Eh, stále ještě nebyly dostatečně vyhodnoceny, ale ruská eh, přehlídka síly v podstatě vedla eh, k tomu, že jsme si uvědomili nezávislost <clears throat> Gruzie a také její propojenost s dalšími aktéry. <clears throat> Týká se to také obchodní politiky, týká se to eh, otázek eh, jako zásobování energiemi. Pochopitelně všechny exportní trasy byly ohroženy eh, touto válkou a také v mnoha případech byly přerušeny. Tato zranitelnost a vzájemná propojenost se promítla také v činnosti azerbajdžánských a arménských inženýrů, kteří pomáhali eh, opravit to, co bylo porušeno válkou. To souvisí také se situací v náhodném Karabachu, také to souvisí s diplomatickými snahami, eh, jejich cílem je zlepšit vztahy mezi Arménií a Tureckem. Pochopitelně, že Evropská unie v tom ve všem může sehrát významnou úlohu. Eh, hlavně eh, co se týká otevření hranic a otevření tras, které by přispělo k větší stabilitě a bezpečnosti našeho, našich sousedních států. Je jasné, že situace na Kavkaze ukázala význam tohoto regionu pro celou Evropskou unii. Co se týče některých domácích eh, záležitosti, eh, takové otázky jako lidské práva, eh, lidská práva, právní stát, eh, volby a tak dále. Tyto věci se vyvíjely různým způsobem v těch třech zemích této oblasti. Já sám jsem navázal dialog se všemi, třema, se všemi třemi zeměmi. Týká se to například budování institucí a také dialogu o základních otázkách, jako jsou otázky ústavní, svoboda médií a podobně. Toto bylo mimořádně aktuální, hlavně v loňském roce, protože se jednalo o volební rok v celém Jižním Kavkazu a mm, eh, Evropská, Evropský parlament fungoval jako eh, monitorovací mise. Eh, došlo skutečně k určitému zlepšení, ale i během tohoto monitorování jsme si uvědomili, že je potřeba ještě mnoho udělat, abychom zlepšili volební situaci ve všech těchto třech zemích. Také bych chtěl říci ve všech, že ve všech těchto třech zemích, jak vláda, tak vládnoucí strany, eh, nevyužili eh, příležitosti, kdy mohli ukázat, že skutečně jim jde o demokratickou zprávu a řízení země. Eh, je pravda, že ve všech těchto zemích jsme zaznamenali demokratický deficit také ve vztahu k opozici. Co se týče násilí, kterého jsme byli svědky eh, v březnu 2008, což vedlo k celé řadě úmrtí, to byl příklad eh, toho, jak eh, vypadá vláda v těchto zemích. Dále potom došlo k uvěznění několika opozičních aktivistů a to je věc, která i nadále zůstává velice závažným, závažnou obavou pro nás. Eh, provedli jsme vyšetření eh, těchto eh, událostí, které vedly k tomu, co se stalo 8. března v loňském roce a mm, Obrátili jsme se na příslušné úřady, aby přijali příslušné usnesení, které by odráželo stanovisko Rady Evropy. Co se týče eh, Armen, Arménie, tak tam je potřeba říci, že existuje velice silný tým, ekonomický tým, který připravil ambiciozní reformy. Jde o reformu eh, celé státní zprávy, eh, sem spadá také pochopitelně otázka zprávy daní, otázka cel, celních orgánů a tak dále. Eh, velice pozitivním znakem je také spolupráce s, s poradci ze strany EU. Arménie se snaží eh, i nadále působit neutrálně, eh, co se týče půdního konfliktu, to znamená konfliktu, ke kterému došlo v Gruzii. Je pravda, že Arménie nabídla některým lidem z Gruzie, aby mohli odejít Ehm, jeden výsledek toho ehm, konfliktu mezi Gruzií a <clears throat> eh, Ruskem se projevil zlepšením vztahu mezi Tureckem a Armenií, což se hlavně projevilo poté, co prezident Gül se zúčastnil fotbalového utkání v Armenii. Od té doby eh, pokračují bilaterální rozhovory eh, a jsme svědky eh, nejrůznějších iniciativ, například iniciativy, jejímž cílem je dosáhnout omluvy. To jsou věci, které sledujeme s intenzivním zájmem v Azerbajdžánu. Azerové, azerské orgány také eh, vyjádřili zájem o to, že by chtěli posílit kontakty s Evropskou unii, což také následovalo po té krizi v Gruzii. Azerbajdžán i e, nadále e, má velký zájem o ten jižní koridor z Kaspického moře. E, navíc se zúčastnil také přípravy dialogu mezi Turkmenistánem a Tureckem a velice se věnuje té transkaspické trase, což souvisí také s Nabukem. Po válce Jedna z největších příspěvků Azerbajdžánu byla, byl závazek, že i nadále budou dodávat eh, plyn do Gruzie. Prezidentské volby v Azerbajdžánu které opozice bojkotovala do značné míry, proběhly dobře, byly dobře organizovány, ale na druhé straně neodpovídaly standardům demokratického pluralismu. Rozhodnutí z 18. prosince eh, které se týká eh, zrušení eh, dvou následujících funkčních období pro prezidenty, má také pochopitelně dopad na to, jak to v této zemi vypadá. Co se týče lidských ehm, práv, tam ten obrázek i nadále zůstává poměrně smíšený, došlo k implementaci například judikatury z, od, z Evropského soudního dvora, došlo také e, uvolnění zpráv o tom, že došlo k určitým násilným činům a tak dále. E, Národní e, televize nicméně oznámila, že nebude zahraničním dopisovatelům obnovovat licence, což mezinárodní komunita, včetně Evropské unie, odsoudili protože to považují za něco, co jde proti eh, pluralismu médií. Co se týče náhodno Karabachu, o tom řeknu málo. Viděli jsme tady určité pozitivní znaky, hlavně po té moskevské deklaraci z 2. prosince, kde tyto dvě strany poprvé eh, uznali eh, madridský princip který byl schválen přibližně před rokem. Na druhé straně i nadále ta situace je e, rozporuplná ze strany Azerbajdžánu. E, se zdá, že závazek nepoužívat e, sílu byl spochybněn. E, zaslechli jsme také určitou kritiku arménského vedení a e, došlo také k porušení e, principu příměří. Co se týče Gruzie, tam domácí politická, ekonomická a bezpečnostní situace v tomto okamžiku je e, stabilní, ale řekl bych, že sice stabilní, ale křehká. Ekonomická krize která e, velice silně dopadá na Gruzii nutí vládu, aby se soustředila hlavně na sociální a ekonomické otázky, spíše než na otázky teritoriální. Ale to se může změnit, může se to změnit velice rychle, pokud se situace bude i nadále zhoršovat. Proto je potřeba i nadále eh, tomu věnovat příslušnou pozornost. Gruzie eh, měla několik eh, voleb v loňském roce, regionální volby, všeobecné volby a tak dále, vzhledem k tomu, že před těmito volbami nebyly dohodnuty eh, žádné, žádná pravidla, tak eh, jsme byli svědky vysoce polarizovaného politického prostředí během těchto voleb a před nimi. Co se týče Abcházie a Jižní Osetie, myslím si, že o tom bude hovořit Pierre Morel eh, určitě podrobněji než já. Chtěl bych jenom říct, že monitorovací mise EU v této věci hraje velice důležitou stabilizační sílu, eh, i když i nadále eh, není eh, možné pro tuto misi, aby se dostala tam, kam potřebuje, a proto nemůže plnit plně svůj mandát. Pochopitelně existují další otázky. Eh, například eh, otázky týkající se IDP, o tom bude hovořit také Pierre Morel daleko ehm, ehm, podrobněji, budeme také hovořit o mezinárodní eh, přítomnosti, o jednotlivých misích. V současné době pouze Evropská unie má mandát do února 2009, čili to je také věc, kterou je potřeba řešit a kterou máme na paměti. Eh, společně s dalšími zúčastněnými eh, stranami eh, jsem, jsem vyzval k tomu, aby se srpnové události vyšetřily což následovalo také po usnesení Evropského parlamentu této věci a Evropská unie zahájila své vlastní vyšetřování na základě tohoto usnesení Jedná se o nezávislou komisi, která by měla do července 2009 předložit výsledky svého šetření. Dovolte, abych řekl, že existuje celá řada aktivit, celá řada projektů eh, v těch eh, regionech, které se rozhodly eh, se odtrhnout. Jde nám o to, abychom nějakým způsobem ovlivnili situaci v této části světa. Myslím si, že můžeme pokračovat v celé řadě aktivit, aniž bychom eh, tím snížili teritoriální integritu Gruzie. Eh, je pravda, že já se této věci věnuji právě v rozhovorech s gruzínskou vládou, kdy hovoříme právě o této integritě teritoriální, kdy hovoříme o tom, jakým způsobem jednotlivé projekty se mohou rozvíjet eh, v souladu s gruzínskou legislativou. Na závěr bych říci, že válka v Gruzii ukázala na to, že problémy na Kavkaze eh, skutečně způsobí eh, obavy nám v Evropské unii a že nemůžeme tyto problémy řešit v izolaci. Tyto problémy se nedají oddělit ani od eh, našich vztahů s dalšími dvěma partnery, to, což je Turecko a Rusko, bez ohledu na to, jak problematické jak problematická nám může připadat eh, role Ruska. Existuje celá řada platform pro velice komplexní přístup, je to otázka například synergie Černého moře, dále potom jsou to, eh, jsou to setkání na nejvyšší úrovni, která by se měla konat během příštích několika měsíců, která by měla opět eh, zdůraznit naši angažovanost v oblasti dalšího rozvoje toho jižního koridoru. Dále se jedná o jednání o smlouvě s Ruskem a e, také rozhovory a jednání s Tureckem. Sem patří i dialog o turecké iniciativě o regionální platformě e, v oblasti Jižního Kavkazu, což znamená, že máme skutečně nabitý program Eh, který bychom, kterému bychom se měli věnovat eh, v bezprostřední budoucnosti. Chtěl bych eh, tím skončit. Děkuji. Děkuji za velice do vyčerpávající zpracování tohoto téma. Nyní dávám slovo panu Humorelovi, který bude hovořit o Gruzii. Děkuji, pane předsedo. Je mi velikým potěšením, že mohu tady vystoupit před výborem s tím, že jsem tedy eh, navíc zvláštním eh, zástupcem pro krizi v Gruzii. Eh, já tedy průběžně vlastně realizuji svoji misi na v tomto regionu a vlastně eh, tato mise v souvislosti s Gruzí eh, je pro mě příležitost spolupracovat s Petrem Selbym a to je skutečně eh, jaksi mm, práce, která proběhla za velmi zvláštních podmínek v tom posledním období. V minulosti jsem měl na starosti tedy pouze střední Asii, to jsme tedy takto rozšířili a spolupracuji rovněž s misí pozorovatelů Eh, Evropské unie, eh, eh, velvyslanec Faber a, a Janvier. A jak už jsem zdůrazňoval, také tedy ve spolupráci s komisí a členskými státy. Tady ten obecný rámec jsme si představili a já bych chtěl říci, že jak si můj mandát pokrývá krizi v Gruzii, jakožto krizi v jejím stávajícím stavu, čili je to jakási mise ad hoc, jak už jsem tady zmiňoval, jejímž cílem je jaksi e, vytvořit zázemí pro mobilizaci Evropské unie, která je naprosto bezprecedentní v souvislosti s touto krizí a to především tím že zajišťuji eh, obecné hodnocení a dále pak tedy ženevská jednání. Takže obecné hodnocení krize v Gruzii. Musím začít tím, že stručně připomenu, že se jedná o konflikt již starý. hysterie dvousetletého eh, zapojení vlastně Gruzie do Ruska a sovětské říše. To už samo o sobě bylo jaksi historické období eh, jaksi neklidné. Gruzie eh, eh, byla vlastně, znovu našla tedy svoji identitu jako staré křesťanské království, které vzniklo po zániku říše římské a v roce 1921 o tuto nezávislost přišla. To znamená, tam se jedná o jeho jaksi moderní eh, eh, nezávislost. Vzpomeňme si třeba na eh, Stalina, který se tam narodil a, a sledoval tedy velice přísným okem, co se tam vyvíjí, také Beria, jak si potom tuď pocházel. Čili tady vidíme to historické pozadí, které je opravdu velice mm, obtížné. Eh, konflikt sám vlastně je spojený se zánikem Sovětského svazu, kdy vznikla občanská válka eh, v důsledku nacionalistické mobilizace prvního prezidenta Gamzagurty, eh, on byl jaksi velmi nacionalisticky zaměřený a tehdy tedy padlo 20 tisíc mrtvých, 300 tisíc uprchlíků. Důsledky této občanské války ještě nejsou vyřešené a to, jak si ještě zdůrazňuje to temné pozadí tedy eh, k, k této krize, kterému teď Evropská unie čelí. Eh, byly vytvořeny dva mechanismy pro kontakt, kontrolu a řízení těchto eh, poválečných dodatečných eh, kontaktů. Za prvé je to eh, kontrolní komise JCC eh, na základě dohody Soči z roku 1991, to byla na základě mise OBSE, dále pak skupina přátel Gruzie iniciativa z Moskvy a Eh, další. Čili eh, jednalo se o složitý systém konzultací, které fungovaly více či méně, docházelo k různému zablokování a postupně tedy ty diskuse, jak se zablokovávaly, tak vlastně eh, docházelo opět ke konfliktům v terénu. A to toho jsme byli svědky v uplynulých měsících. Já nebudu tady znovu popisovat události z června, července a srpna, jak říkal Peter Senby. To je záležitost, která se týká tedy e, výboru paní Taliaviny, e, která se pokouší vyjasnit tuto velmi kontroverzní událost. A e, v současné době eh, eh, Evropská unie a evropské instituce eh, jak si se vlastně mm, tomu věnují do značné míry, protože se vlastně jedná o první mezinárodní krizi, kterou, jak si, kterou Evropská unie řeší. Ne, že by si to Evropská unie přála nebo o tom rozhodla, ale prostě bylo potřeba k tomu zaujmout stanovisko vzhledem k té situaci. A po několika měsících vlastně můžeme z toho vyvodit několik ponaučení. Proč a jak to bylo možné? Jedná se o tři základní důvody. Za prvé se jednalo o reaktivitu Evropské unie. Tady je potřeba zdůraznit iniciativu perspektivu a, a schopnost eh, evropské, eh, francouzského předsednictví, které se hrálo významnou roli. Mezi 18. a 12. srpnem pět dní pendlovali zástupci eh, v situace naprosto té naprosto zablokované eh, situace, kdy eh, prostě nebylo možno eh, jednat na úrovni obvyklých mezinárodních for. Vztahy byly velice, velice obtížné mezi tedy gruzínskými spojenci a velice blízkým Eh, s tím, že eh, Gruzie má hodně blízko ke Spojeným státům a se situací eh, v terénu, kdy bylo opravdu velice těžké jak, jakkoliv vůbec tu situaci řešit. Takže Evropská unie v důsledku svého předsednictví, v důsledku eh, rozhodných kroků prezidenta Sarkozyho, eh, jak si se eh, toho ujala a především potom dohody z 8. září, cesta do Moskvy, předsedy Barosa a generálního tajemníka Solany, stanovení pozorovatelské mise Zahájení mise 1. října začátek ženevských jednání 10. října na konec stažení ruských jednotek ze e, sousedících oblastí 15. E, e, října v Ženevě, pak zasedání 22. října tady v Bruselu. Takže kromě té první reakce, dá se říct, že ta reaktivita byla velice intenzivní. Za druhé, mobilizace všech prostředků Unie. Nejpozoruhodnější tady právě právě eh, je, eh, jsou eh, výsledky a práce pozorovatelská mise v Tbilisi, Gory, Zugdidy a Poty, kdy se 22 zemí jak se zapojilo do jednoho měsíce a to skutečně je důkazem obrovské práce sekretariátu rady i členských zemí, kdy dokázali mobilizovat maximum zdrojů pro tuto velmi obtížnou misi beze zbraní v nebe nebezpečném terénu při eh, Eh, samozřejmě zajištění maximálně kompetentních osob a eh, jak to pravidelně děláváme s Petrem Senby eh, na základě zkušeností z minulosti, bývá slyšet, jak si hovoří se o, o Prištině, o Sarajevu, o Gaze a podobně, to znamená lidé, kteří mají zkušenosti z takovýchto oblastí, kteří dokáží riskovat v terénu, ale pracují jinak než tyto skupiny, které tedy jsou mobilizované tím vlastním tím konfliktem a snaží se jej dostat do normálu. To tedy bylo vytvořeno, tato struktura do tří neděl. A v spolupráci s ministerstvem zahraničí Gruzie a s ministerstvem obrany, tak aby bylo možno co nejlépe pracovat v terénu. Na konci října potom e, tyto mise se staly i noč, nočními misemi. E, eh, 1400 misí od 1. října, z nich 280 v noci. Jedině, noční, jedině e, e, evropští pozorovatelé provádí akce v noci a to jsou tedy e, jediní k toho schopni. Další aspekt mobilizace zdrojů sekretariátu rady a mise Petra Senbyho, to znamená zvláštní zástupce pro krizi v Gruzii, 15. září nastartovali okamžitě konzultace pro pro přípravu ženevského e, jednání, kdy za čtyři dny mělo začít zasedání OSN v New Yorku. A je potřeba zdůraznit, že e, potom tedy proběhla konference donátorů pro Gruzii v říjnu, což umožnilo e, za iniciativy Evropské unie, to předsedal předseda Barroso a tak dále, kdy se podařilo zmobilizovat mnoho, mnoho miliard za velice nepříznivého ovzduší jednodušší za předpokladu, že se bude jednat o civilní pomoc populaci Gruzie a zajistit jaksi maximální transparentnost, aby bylo možno tedy skládat účty o tom, jak ty peníze byly použity. Čili to je ta druhá charakteristika, mobilizace zdrojů. A třetí eh, je, eh, charakteristikou je soudružnost Evropské unie. Eh, tady je třeba si připomenout první mimořádná zasedání ministrů zahraničí a mimořádnou radu 1. září, kde byla stanovena jasná pevná linie odsouzení eh, eh, postoje Moskvy, která uznala eh, ty separatistické jednotky a bylo vysláno silné poselství, aby Moskva dobře zvážila své kroky, protože na křižovatce, já nebudu opakovat ten text, ale byl to konzistentní politický, jaksi politické sdělení, které jaksi posílilo eh, soudržnost členských zemí eh, i přes eh, různé mm, jaksi niance v postojích. Čili niance tam jsou, ale nejsou tam rozpory. A v tom ten kompromis byl silný a dynamický a od té doby vlastně tlačí dopředu a podporuje činnost Evropské unie. Jinými slovy, Eh, dodržování termínů. Všechny termíny, které byly stanovené, byly dodržené. Koncentrace evropských iniciativ. To, eh, jak si umožnilo Evropské unii zaujmout pozici lídra při řešení krize a nikoli pouzeho přispěvatele, ať je jakkoliv důležitý. Takže to je, myslím, ponaučení z gruzinské krize a současně také z toho vyplývá povinnost pro další vývoj. Musíme eh, si říci jasně, tato situace kterou jsem tady stručně popsal, eh, jak si to vytvořilo podmínky pro politickou práci v Ženevě. A to je druhá věc, o které chci hovořit. Bude to obtížné. Za prvé neexistuje precedens. Eh, systém diplomatick, nebo diplomatické vztahy byly z iniciativy Gruzie přerušeny s Ruskem. Kromě toho Gruzie odvolala dohody ze Soči a z Moskvy které více méně řešily otázku Jižní Osety a Abcházie od roku 1992. E, takže bylo potřeba obnovit politický rámec pouze na základě bodu 6 dohody z 2. srpna, kde se počítalo tedy s jednáními v Ženevě. Nic víc. A kromě toho, jak si to bylo Eh, um, jaksi, jaksi omezeno dohodou z 8. září. Čili eh, v říjnu, dva roky po válce, stále jaksi obě strany odmítají přímý kontakt a eh, je tu tlak veřejného mínění, ať už v Moskvě nebo v Gruzii. Evropská unie se rozhodla tehdy tedy předsednictví eh, týmy, které, jak si to měli na starosti, si zvolili spolupředsednictví eh, v Ženevě eh, ze strany Evropské unie, OSN, a e, e. Proč? Protože jsme vycházeli z reality v terénu, protože už jsme v Osetii už byli pozorovatele OBSE a protože docházelo také k pohybům v Abcházii, kde nedošlo tentokrát k bojům, e, pak tam byla jaksi přítomnost Menuk a všechny tři tyto jednotky vlastně tam jsme byli v terénu. To nebylo poprvé, co jsme spolupracovali, ale bylo to poprvé, kdy došlo k takové solidaritě a jednotě místní místa a času. A od toho okamžiku uh, jsme se snažili usnadnit návrat k normálu a bylo potřeba tedy vytvořit eh, politický rámec a to jsme dělali společně. To bylo symbolicky realizováno 14. Eh, října a byla večeře na zahájení před započetím formálních jednání v Ženevě. Byla to pracovní večeře, kde jaksi před tiskem na na konci té večeře byla, eh, zaujalo francouzské předsednictví a evropské instituce stanovisko, pan Kušner, eh, Solana, paní Waldner a, a eh, vzhledem k situaci v terénu taky pan Guterres, vysoký zástupce pro uprchlíky, pan Stup z OBSE a generální tajemník pan Brichombu. A ti teda všichni se jaksi takto projevili a to byl silný signál kolektivní angažovanosti všech tří institucí tak, aby maximalizovali efektivnost a zaangažovanost eh, všech tří tedy těchto institucí vzhledem k uvedenému kontextu. Další problém a to se týkalo začátku, tedy jednání v Ženevě, byla, byl problém formátu. Eh, Rusko chtělo být takovým kopilotem, že tedy jak si to budeme spoluřídit, ty diskuse v Ženevě, jenomže v terénu samozřejmě eh, jak si byly, jsou rozmístěné ruské jednotky, ty se mají stáhnout a nemůže být jedna strana současně stranou i soudcem, takže bylo potřeba najít otevřenější for, formaci. Eh, Cíl Ruska, jak si text prakticky i symbolicky vzhledem k, eh, k zastoupení eh, Spojených států, eh, potom otázka statutu jednotek, které, nebo oblasti, které uznává jenom Rusko, ale jinak všechny ostatní účastníci v Ženevě neuznávají. Takže bylo potřeba vytvořit složitou strukturu, která by eh, byla struktura 6 plus 2, tři spolupředsedové Rusko, eh, Gru, eh, Gruzie, Spojené státy, to znamenalo vytvořit jaksi hm, formát plenárky těch zemí, které jsou schopné mezinárodně jednat, ale hlavně pracovat na úrovni pracovních skupin se všemi interesovanými účetníky metodou, která se postupně upřesňovala na základě diskuzí mezi všemi stranami stranami. Pracovní skupina eh, byla vytvořena na základě dohody z 12. srpna 8. září, to znamená první skupina bezpečnost a stabilita v regionu, druhá skupina eh, uprchlíci a vysídlené, vnitřně vysídlené osoby, to je taky velice politické, uprchlík, ten jak si je v zahraničí, zatímco eh, výjima Ruska osoby, které přecházejí z Abcházie do zbytku Gruzie, jsou považované za osoby vnitřně vysídlené a nikoli za uprchlíky. I tady i, i, i slova tady e, mohou být důvodem pro blokování, protože Rusové to zase vidí jinak. E, a při přípravě Ženevy byly velice důležité e, návštěvy v terénu. To, to byly tedy všechny ty problémy na počátku a to chtělo čas. A jak tedy postupovaly další etapy? Ženeva 1 15. října, tehdy tedy začalo jednání v atmosféře silného tlaku ale e, dokázali jsme přijmout pravidla fungování, na něž se shodly všechny strany. E, no, došlo tam k několika bojkotům e, na straně tu Ruska, tu Gruzie, ale minimálně probíhaly paralelní diskuse, kuluární diskuse a mnoho neformálních kontaktů, které umožnili nakonec všem postupně začít nebo znovu začít spolu mluvit. A klíčový eh, aspekt byl ten, že bylo zvolené nové datum po tomto poněkud božlivém začátku a všichni se tam zúčastnili, všichni se mohli vyjádřit a všichni se dohodli, že se sejdou za měsíc. Takže pak byla Ženeva 2, to, byla zase mě, eh, to byl zase měsíc intenzivní přípravy, konzultace v terénu, dlouhá zasedání na identifikaci možných témat. To začalo 18. večer, zase neformální večeří, kde byli všichni, nikdo nebyl vyloučený. A to je zase druhý den pracovní zasedání, dvě pracovní skupiny paralelně pracovaly bez předběžných podmínek. Pracovní skupina jedna o bezpečnosti eh, byla spolu moderovaná těmi třemi, třemi předsedy, protože bezpečnostní aspekty vyžadují všechny ty eh, podmínky eh, řízení menu k OBSE a pozorovatelských misí Evropské unie. Druhou skupinu spolu moderoval zástupce komise, pan Vigand z DG Relax a e, pan Jance z UHCR e, z Ženevy. A e, tehdy byly, byla identifikována témata na přípravu Ženevy 3. Ženeva 3 se konala 17. a 18. prosince, eh, to bylo x hodin práce, paralelní práce v, eh, v listopadu, potom dva dny v prosinci, kdy skupina 1 se soustředila na mechanismy prevence a řešení incidentů. Tam bylo dosaženo prakticky schody, potom ale na poslední chvíli obě strany měly námitky, co se týče statutu a eh, a přístupu, to zase bylo potřeba tu dohodu odložit na později, ale to podstatné bylo identifikováno, že je potřeba zajistit mechanismus prevence a řešení incidentů a už funguje jako reference. Dále byla řeč o dalších opatřeních důvěry, řízení kontrolních bodech, o společných prohlídkách citlivých míst a tak dále. Druhá skupina e, diskutovala velmi dohloubky a velmi obtížně o humanitární pomoci, o pří přístupu, o, hodno, o zhodnocení potřeb, o populace a dodávek, o, o dodávkách plynu. Konečně mohu říci, že ženevské diskuse budou pokračovat, budou dál citlivé, ale každý je do toho zapojen do určité míry. Skončil 31. prosinec, je vidět, že e, kontakty musí pokračovat dál, že se nejedná eh, jednorázová akce nebo na dvě, na tři kola, ale práce tedy pokračují. Rusko postupuje, postupuje s krátkodobou perspektivou. Rusko nechce druhý proces z Minsku, eh, jak o tom hovořil Peter Senby. Evropská unie taky ne, ale není možné krizi rozdělit eh, na kousky po pěti měsících od války. Takže Evropská unie přijala iniciativu, aby aby tu válku zastavila, tak musí pokračovat v rekonstrukci s, s určitou politickou perspektivou. Za měsíc proběhne Ženeva 4, kdy bude potřeba vzít v úvahu jednání o mandátech OBSE a OSN. Evropská unie si nestavila termín, tedy to znamená, že bude dál sehrávat svoji roli lídra. Jednání v Ženevě ještě neznamenají eh, konferenci jako takovou. Zatím nejsme tak daleko, ale je to politický proces v běhu a e, všechny strany se do něj musí dostatečně e, zapojit a může v následujících měsících vést ke strukturovanějšímu mechanismu a tehdy e, gruzínská krize vstoupí do nové fáze. Děkuji za pozornost. Děkujeme, pane velvyslanče, velice si vážíme nejenom vaší prezentace i toho, že jste přišli přišel mezi nás těsně před odjezdem do OSN. A protože nás musíte opustit v 16.10, kdy už musíte odjet na letiště, to bylo maximum, co se mi podařilo vyjednat eh, s doprovodem pana Morela, tak bych prosil, aby první kolo otázek se týkalo pouze té části, o níž hovořil pan Morel dříve než předám slovo eh, poslancům, poprosím, abyste hovořili všichni velmi stručně, protože v 16.10, jak říkám, to je za čtvrt hodiny, musí pan Morel odejít. Já bych chtěl pozdravit nového člena zahraničního výboru, pana Kirita, eh, který je z Rumunska a který eh, tady zde přichází na místo paní Anastázy. Takže Nyní přejdeme k otázkám. Jak jsem tedy říkal, prosím, buďte co nejstručnější, soustřeďte se na tu část, eh, která se týká Gruzie. Paní Isler Begin, vedoucí delegace pro eh, Jižní Kavkaz, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Morele, za vaše expoze které sice zcela nezdílím, protože vy jste na počátku vynechal eh, věc, eh, která je důležitá. Tady v Evropském parlamentu už několik měsíců jsme jaksi byli v pohotovosti a, a eh, jaksi Evropská unie nevytvořila politiku prevence, která by podle našeho názoru, názory řady z nás, mohla zabránit této eskalaci a mohla zabránit válce, která potom nastala. Nicméně situace je taková, že dnes musíme konstatovat, že už není situace jako před konfliktem. Před před konfliktem se jednalo o jakousi administrativní linii mezi Jižní Osetí, Abchází a vlastním gruzínským územím a dnes je třeba hovořit o hranici, protože v okamžiku, kdy nikdo nemůže přes tu linii přejít mezi těmito eh, regiony a, a Gruzí, tak jak to mu říkat jinak než hranice? Takže chci se zeptat, zda dnes se hovoří o e, územní integritě, co představuje teritoriální integrita, co dnes to znamená, když my, Evropané, hovoříme o respektování teritoriální integrity Gruzie. Máte naději, že jednou v Ženevě e, tyto regiony e, a statut těchto regionů bude projednán, protože zatím existuje pouze tato mise, OSN tam nevíme, jestli se může vrátit obrátit. Rusko eh, vetovalo eh, OBSE, tak co zbyde kromě těch 200 pozorovatelů z Evropské unie, kteří monitorují situaci a nemohou zasáhnout. Děkuji. Děkuji, pan Kasulides. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také se zeptat pana eh, Morela na pár věcí. Za prvé se to týká významné role Evropské unie, tak jak jste to popisoval, jedná se o roli prezidenta Sarkozyho a, a předsednictví. Ale mě by zajímalo, eh, Sovět, Eh, pardon, eh, Spojené státy, které nechtěly hrát stěžení roli, je toto důvod, proč vzniknul prostor pro Evropskou unii, eh, jak si ten prostor zaplnit, to je moje první otázka. A druhá otázka, hovoříme o zmrz, zamrzlých konfliktech, jako v Abcházii a, a, a Jižní Osety, ale ukázalo se, že ty konflikty nejsou zamrzlé, protože kdyby byly zmrzlé, tak by nedošlo k té válce válce eh, letos v létě. Takže se ptám, zda se opravdu jedná o eh, zamrzlé konflikty, nebo jestli to je jenom způsob, jak se uklidnit eh, v rámci mezinárodního společenství a neřešit je? Děkuji. Pan Heger. Thank you. Děkuji. Jak hodnotíte doporučení Komise Evropské unie týkající se východního eh, partnerství? Eh, jaké rysy má toto partnerství v rámci EMP a jak vidíte tu, eh, tu kavkazskou platformu ve vztahu ke zlepšení situaci dalším kavkazským zemím? Pan Povskevič. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat, do jaké míry se domníváte, že předpoklady, které jsou zakotveny v těch dvou dohodách, které byly podepsány v srpnu a v říjnu, byly splněny? Mám na mysli tři věci. Za prvé, budoucí status Abcházie a Jižní Osetie o který jsme měli diskutovat, jakým způsobem přistoupit, k této otázce. Druhá otázka je otázka eh, dohody a dodržování dohody, které souvisí se stažením ehm, vojenských sil, tak aby to odpovídalo situaci před konfliktem. To také zatím nebylo splněno. A za třetí, jaký je přístup eh, pozorovatelů? Mají pozorovatele přístup na celé území Jižní Osetie? včetně těch částí Jižní Osetie, eh, kde pobývají Gruzinci. Děkuji. Pan Bělvěsky. Není, není slyšet. Le micro. Oui, merci. Monsieur eh, Pane velvyslanče, já rozumím, ten cíl je jasný je potřeba eh, obnovit trvalý mír na Kavkaze. A to je náš obecný cíl. Ale za daných podmínek eh, odpovědět na takovou otázku je těžké, protože ta jednání budou pokračovat a, a nebudou lehká. Ale chci se zeptat, s jakým výchozím bodem se zapojujete do těchto jednání. Co jsme jako Evropská unie si stanovili, co chceme, co chceme, čeho chceme dosáhnout, co chceme navrhnout, v čem chceme uspět v těchto jednáních. My můžeme říci, co chtějí Rusové, Abchazíci, eh, Gruzínci, ale v této konfliktní situaci, která je velmi těžko řešitelná, máme dost jasnou představu my na naší straně, pane velvyslanče? Děkuji. Pan Andrew Duff. Děkuji. Chtěl bych se zeptat, jestli se Gruzie i nadále domnívá, že by jednou se mohla stát členem NATO? A jak vypadá v současné době eh, stav dohody, která byla podepsána mezi Gruzí, Gruzí a, a Kondolisou Rajsovou. E, Tato dohoda byla podepsána nedávno. A dále pak měli bychom i nadále se domnívat, že Gruzie skutečně e, se může brzké budoucnosti stát členem NATO? Pokud tomu tak je, tak co můžeme udělat pro to, aby došlo ke změně eh, daného vnímání? Eh, myslím si, že všechny eh, tyto otázky Eh, se týkají Gruzie, to znamená, jsou pro pana Morela, ale myslím si, že ty otázky byly eh, vlastně eh, otázky, které zasahují širší širší kontext, takže se týkají i našeho prvního řečníka, ale pan Morel musí za chvíli odletět do New Yorka, takže pan Morel teď odpoví na ty otázky a pak pan Soneby. No, děkuji, pane předsedo, a děkuji za hm, porozumění ze strany výboru Eh, pro moje omezení právě se připravuje diskuse a o obnově mandátu MENUK a je tedy čas hovořit se partnery v generálním sekretariátu a Radě bezpečnosti, abychom tedy s nimi sdíleli zkušenosti Evropské unie, protože naše zkušenosti jsou úzce spjaté a eh, jak si solidárně pokračujeme v rámci diskusí v Ženevě. Co se týče otázky paní Isler-Begin, já jsem se nevracel k tomu pozadí a o tom proč, jak co bylo spuštěno, protože v této oblasti Peter Sandby tu um, um, otázku retrospektivy položil s jistou uh, sebekritikou, položil ji přátelům v Gruzii. Já mám spíš na starosti vlastní krizi, tedy to, po to období po válce. Ale co se týče otázky postavení a situace. Eh, musíme si říct jasně, že pozice Evropské unie je stanovená eh, na základě jaksi rozhodnutí Rady z 1. září. My, my eh, nelitujeme uznání, my odsuzujeme i to jednání, protože tady se jedná o válečný akt, který vyvolává situaci na evropském kontinentu, situaci bezprecedentní v stávajícím historickém kontextu a to je jaksi pevné stanovení stanovisko, pevný postoj Evropské unie, který jaksi funguje jako sokl, jako základ. Co se týče jednotlivých těch, těch území, těch entit takzvaně, eh, jak jim eh, říkáme, ve finále teritoriální integrita je základní princip státu a v nedávné minulosti existuje řada případů neuznání určitého území, eh, takže jsme v kontaktu s určitou entitou, aniž bychom abychom ji formálně uznali. Může se říct, že to je, jsou jaksi právnické kličky, nicméně tady se jedná o základní mezinárodní eh, právní řád. A pak děláme maximálně politickou práci prostřednictvím složitých mechanismů, třeba jako v případě Ženevy. A snažíme se spolupracovat se všemi, ale současně ty principiální pozice jsou jasné. A výjima Nikaraguji je skutečností, že žádný další stát tyto dvě entity neuznal. A to je taky skutečnost. Někdy nám říkají, je třeba brát v úvahu realitu. Realita má několik dimenzí. A jestliže tyto entity nebyly uznány i celou řadou zemí, které jaksi mají k Rusku blízko, tak a to existuje, jak tento stav trvá pět měsíců, tak to je také o čem, důkazem čehosi. A a co se týče eh, vlastních pohledů Gruzie na vlastní budoucnost a integritu, já mohu citovat jen to, co řekl prezident Sakašvili v OSN na zahájení valného schromáždění v září, když hovořil o cíli jako mírovém znovu sjednocení. Všichni Gruzinci nejsou stejného názoru. To ať posoudí jaksi vnitrostátní politiku každý sám. Existují tam napětí, ale hlava státu Gruzie toto sdělí rozdělila a existují i jiná, jiné mírové sjednocení. E, gruzínská krize prostě se musí e, řešit i s těmi všemi složitostmi a je rozhodně lepší spolu mluvit, než spolu válčit. A také se e, vrátím k otázce pana se Ano, to není jaksi zamrzlý konflikt, ale musíme si zapamatovat, že pokud je pokud jednání zamrznou, pak nastává konflikt. A proto je potřeba Ženeva, proto je potřeba pracovat v terénu tak, aby ta situace se normalizovala co nejrychleji. Ať už se jedná o kontakty mezi místními orgány, uznanými i neuznanými, a nebo ať už se jedná o ty nejzasaženější eh, uh, populace. V lednu v Gruzii mrzne, je tam minus 10 a žít tam ve stanu znamená ohrozit celá společenství, která už tak dost trpí tím konfliktem. Čili eh, je to jaksi jasné. Eh, na základě tady toho, a tím vlastně navazuji na další otázky týkající se budoucnosti, logika jednání z Ženevy znamená vycházet z konkrétních naléhavých situací v terénu a postupovat po jednotlivých etapách. Řekl bych, že toto je takovéto první poschodí eh, nejprve řešit nejnaléhavější věci, až a dojít k normální situaci, ne ideální, ale normální. Potom konsolidovat opatření důvěry a potom, když se začne pracovat se strukturou a s určitým procesem, který se stane mechanismem, tak potom se dostaneme k takové dlouhodobější práci zabývající se otázkou politického statutu a dialogu mezi jednotlivými partnery o jejich společné budoucnosti, do jaké míry společné, do jaké míry ne společné a pak se dá jaksi odtud začít ale eh, prostě tady eh, ambice Evropské unie není nalézt řešení hned, ale ukázat cestu a překročit, překonat ty první etapy za současné maximální mobilizace politických zdrojů s reaktivitou, mobilizací tedy všech prostředků a eh, soudržnosti Evropské unie. A já se domnívám, že my jsme dokázali, že jsme toho schopni, to je velmi těžké, překážky se objevují na každém kroku, na každém zasedání Ženevy, jsme jaksi na Prahu, jaksi odchodu ze sálu a podobně a stejně nakonec každá strana uzná, že je v zájmu všech pokračovat. Takže ten celkový postup je jasný, co se týče nedostatečností Eh, ze strany, eh, z hlediska otázek, které byly položeny místo předsedou Vyskeviče. Eh, Jak si statut se bude řešit v Ženevě? Jsou tu nedostatky, budou se řešit v Ženevě přístup pozorovatelů eh, v Gruzii, to má se má řešit, že nevě, čili spolupředsednictví, zvláštní zástupce z Evropské unie, zástupce OSN i OBSE. My jak si překračujeme administrativní hranici, my chodíme do Sukumy, do Singvaly a to je součást naší politické práce a oni potom přichází do Ženevy a už neopouštějí sál tak, jak byli v pokušení ze začátku. Tak to se buduje politický dialog. Jak jak dosáhnout eh, stabilního míru postupně. My nemáme všechny odpovědi. To se musí rozhodnout Gruzie, musí se rozhodnout Rusko, musí se rozhodnout ty jednotlivé celky, uvědomit si, v jaké situaci se nacházejí, kdy nejsou uznané, je tam eh, vojenská ruská přítomnost ve velkém počtu a je to skutečně politování hodné, protože to není nutné. A eh, v současné chvíli populace potřebuje prostě nějak řešit svůj každodenní život. Evropská unie, OSN, se MENUK musí řešit jaksi zásobování vodou, plynem, eh, potravinami a tak dále. To je zatím na pořadu dne, to, to, to každodenní starost. A co se týče na to, tak to si myslím, že ehm, to je právě ten vhodný okamžik předat slovo Petrovi Senebimu a já vám všem děkuji za pozornost. Pane velvyslanče, velice vám děkujeme, že jste přišel mezi nás a seznámil nás se svým hodnocením situace v Gruzii, takže eh, nyní v, prosím šťastnou cestu na letiště. Děkujeme. A budeme tedy pokračovat této diskusi o um, Gruzii a Jižním Kavkazu. Pan Semneby bude dále se věnovat těm otázkám, které zde již zazněly, ale e, ještě předtím, než mu předám slovo, e, tak dám možnost dvěma dalším poslancům, aby položili své dotazy. Pane předsedo, i já budu stručný, nebo se o to alespoň pokusím. Samozřejmě i já musím konstatovat, že Evropská unie a francouzské předsednictví sehrály skvělou roli. Podařilo, podařilo se nám v rámci tohoto procesu eh, hrát roli manažera. Eh, byla tu dohoda o šesti bodech byl tu jeden předpoklad a sice stažení vojáků z té e, nárazníkové zóny a kromě toho musel být obnoven statut před konfliktem. Nicméně Rusko e, přesto uznalo dvě e, územní jednotky a my nyní chceme jednat o tom, jaký by měl být statut těchto dvou územních celků. E, pan Morel řekl, že Rusko krok po kroku eh, se přibližuje ke svému cíli. Já se ale ptám, co je to za cíl? Jaký eh, statut budou tyto dva územní celky mít? Tato otázka eh, zodpovězena nebyla. A druhá věc souvisí s mírovou misí. V Jižní Oseci bylo 1500 lidí, kteří pracovali v mírové misi. Nicméně víme, že Rusové eh, navýšili počet příslušníků svých vlastních eh, misí. Eh, v roce 1994 byla uzavřena dohoda o mírových misích a já se ptám, jestli ta dohoda stále platí, anebo jestli tady převezme vůči roli Evropská mírová mise. Jak to zkrátka bude vypadat? Děkuji. Děkuji. Pan Oliškěvič. Děkuji. Mám tři otázky. Ta první se týká eh, samotného statutu eh, Kaspického moře a do jaké míry tato otázka eh, blokuje další budování ropovodu a plynovodu, které by přiváděly plyn z Azerbajdžánu. Za druhé bych se chtěl zeptat, Eh, na úlohu Guamu, jestli eh, je to vnímáno jako něco, co by potenciálně mohlo sehrát určitou roli. A za třetí, eh, Arma, Armenie a Azerbajdžán jsou připraveny k tomu, aby a ochotny k tomu, aby umožnili přístup na na Chyčevan a na Horno Karabach. Děkuji, to jsou tedy všechny otázky, které zazní a teď pan Sam bude odpovídat. Děkuji. Ne, ještě se omlouvám. Přehlédnul jsem paní Isler Begin, chce si ještě vzít slovo, ale prosím stručně. Dobře, děkuji, děkuji, že mi přece jen dáte slovo. Co se týče Gruzie, pane Semneby, můžete nám říct si něco víc o situaci ruské armády v Abcházii a Jižní Osety? Především tedy, co se týče zákonů kladen, které tam chce vybudovat Rusko. To jsou obáváme se, aby to nebyly eh, základny, ze kterých nikdy neodjede. Už eh, byly vydány dvě zprávy eh, z mezinárodních misí a chci se zeptat, zda mohou, jak si v rámci té mise, kterou jsme žádali, zda mohou do Abcházie a Jižní Osetie naši pozorovatelé. A co se týče obecně Jižního Kavkazu, situace se nezlepšuje. A chci se zeptat, zda i přes politiku sousedství, kterou vytváříme, dochází k jistému ústupu v oblasti lidských práv a svobody projevu, vzhledem k tomu, k čemu došlo v ázerbájdžánu kde byl prodloužený prezidentský mandát, eh, kde byly odmítnuty licence. V Armenii je stále 42 politických vězňů, z nichž dva, kteří snad údajně jsou v eh, vězni eh, zpravodajských služeb, tak se chci zeptat, zda máte jasnější představu o tom, co se v současné době děje v těchto dvou zemích. A kromě toho máme pocit, že jako tady byla určitá příležitost pro Náhorní Karabach a vyřešení jeho konfliktu. A teď se zdá, že by snad mělo k něčemu dojít v létě, Chci se tedy zeptat, zda máte naději, že těch sedm regionů Azerbajdžánu bude osvobozeno a e, ten, jaký tlak vyvíjí Evropská unie, aby se otevřely hranice mezi Arménií a Tureckem. Děkuji. Děkuji a nyní předám slovo panu Selnemi Bimu. Děkuji, děkuji vám za ty dotazy. Bylo mi řečeno, že mám pouze 12 minut na to, abych, ne, 13 minut, 13 minut, abych reagoval na všechny tyto dotazy. Takže udělám proto, co bude v mých silách a také se pokusím ještě reagovat na to první kolo otázek, eh, které, na otázky, které nebyly zodpovězeny. Co se týče úlohy Spojených států ve vztahu k Evropské unii a činnosti Evropské unie v této oblasti, Evropská unie se sama nabídla a byla také přijata jako určitý eh, mediátor, jako někdo, kdo by tyto věci měl domlouvat, jako jakýsi aktér v těchto záležitostech, ale současně eh, samotná image Evropské unie jako jakési měkké moci, jako jakési měkký hráč, který se snaží spíše eh, věci řešit přesvědčováním než silou, to eh, byla určitá kombinace nejrůznějších akcí a také to souviselo s důvěryhodností Evropské unie ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám v tomto konfliktu během to, tohoto období. Pochopitelně, že i nadále se Spojenými státy jsme v blízkém kontaktu a e, snažíme se i nějakým způsobem koordinovat všechny tyto akce. A e, jakýkoliv pokus ze strany Spojených států je také součástí ženevského procesu. Vzhledem k tomu, že i OSN eh, sehrává určitou eh, roli v rámci svého mandátu, tak eh, i OSN je součástí těchto diskusí a jakékoliv řešení, jakýkoliv výsledek musí být založen na také transatlantickém chápání toho, čeho bychom chtěli dosáhnout. Co se týče té charty mezi Spojenými státy a Gruzií, Eh, to je opatření, jehož cílem je hlavně reagovat na celou řadu eh, bezpečnostních otázek eh, gruzinských. Mnoho z nich souvisí také s tím, že některé to věci nesplněla Gruzie, což souvisí také s určitým zklamáním z toho, že nezískali akční plán členství. Já sám se domnívám, protože i když je to něco trošku jiného, než to, co nabízí na to, tak přesto si myslím, že eh, i to by společně s dalšími eh, opatřeními ze strany EU mohlo přispět ke stabilizaci situace. Co se týče, já tady nebudu hovořit jménem nikoho jiného, musím ale říci, že to je otázka i nadále otevřená, kterou já si také kladu, a sice eh, jaký to všechno bude mít dopad na eh, gruzinské eh, síly. To je otázka, která se také objevuje v té chartě Spojených států a Gruzií, ale jak říkám, stále ještě to není zcela jasné, jak daleko uh, ty vzájemné závazky půjdou, to znamená gruzínské a e, závazky Spojených států. Dále zde zazněla celá řada otázek týkajících se východního partnerství. Já bych e, nechtěl příliš jít daleko e, v této otázce, protože v současné době máme návrh Evropské komise, návrh, o kterém se hovoří na úrovni členských států, mohu za sebe říci, že já sám se domnívám, že to, že toto byla součást jakéhosi balíčku, který byl přijat Evropskou radou, eh, jako eh, bezprostřední reakce na krizi, že to všechno sehrálo velikou úlohu, protože to nakonec ukázalo ochotu Evropské unie angažovat se v této věci a to nejen v té konfliktní situaci akutní, ale e, i z hlediska dlouhodobějšího. A to pochopitelně souvisí s existenciálními otázkami e, států v tomto regionu, e, které si přejí, aby si Evropská unie byla vědoma určitých historických, specifických eh, okolností, které souvisejí s určitými přechodnými věcmi, eh, s eh, s určitými očekáváními, s věcmi, které jsou naprosto konkrétní pro tuto oblast a které v současné době nebyly jasně vysloveny v těch evropských programech. Co se týče podmínek dohod, které byly vyjednány, to znamená dohody o příměří a té dohody z 12. září, jestli byly tedy podmínky stanové těmito dohodami splněny. Co se týče, to je dohody z 12. září. Tato dohoda se týkala hlavně stažení Eh, z teritorií, které jsou v sousedství Jižní, Abcha, eh, Jižní Osety a Abcházie. Tady si myslím, že Evropská unie sehrála velkou úlohu tím, že jsme tam vyslali mise, vytvořili jsme určité podmínky a tak dále. Co se týče toho šestibodového plánu, tak tam to je tedy ta dohoda o eh, příměří, tak myslím si, že tady stačí, když si přečteme tuto dohodu a podíváme se na to, jak vypadá situace Eh, přímo eh, v této části eh, tohoto regionu. To souvisí také s těmi ženevskými diskusemi. Co se týče vlastního statutu těchto teritorií, to není věc, kterou bychom v současné době měli na pořadu jednání, což ovšem neznamená, že Evropská unie nebo jakýkoliv další hráč uznává uznání těch nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie ze strany Ruské federace, ale jsme ve stádiu, kdy se domníváme, že by bylo eh, předčasné eh, tuto věc eh, dát na pořad našeho jednání. Myslím si, že ty důležité diskuse, ke kterým teď dochází, ať už se to týká bezpečnosti uprchlíků, že to všechno, tato diskuse by byly mimořádně tím stíženy, pokud by nebyly vůbec, vůbec znemožněny. Otázka týkající se úlohy Evropské unie, kterou eh, se hraje eh, v tomto konfliktu a hlavně pak v Jižní Osety. Tady Evropská unie by měla nahradit mírové mise které tam eh, v současné době existují. To je opět věc, na kterou nejsem schopen odpovědět, alespoň ne v tomto okamžiku. Eh, nemáme žádné bezprostřední plány, které by v současné době byly eh, k dispozici, to znamená, které by umožnily, aby Evropská unie se ujala těchto mírových misí. Ale na druhé straně je třeba říci, že Evropská unie se zavázala k tomu, že eh, vyhodnotí eh, práci emise po půl roce jejího působení a také po vypršení eh, mandátu, což bude v září letošního roku, budeme mít další možnost vyhodnotit to, jak nejefektivnějším způsobem může Evropská unie být přítomna v této oblasti. Také v ve světle toho, co bylo dohodnuto v Ženevě. Co se týče eh, cílů konfliktu ze strany Ruska, tady si myslím, že eh, se jedná o mimořádně složitou otázku. Existují různé úrovně tohoto konfliktu, což je pochopitelně další věc, kterou je potřeba mít na paměti, když budeme eh, uvažovat o tom, jak reagovat na takovýto konflikt. Eh, pochopitelně je potřeba vycházet z toho, že došlo k, ke konfliktu mezi Abcházií a eh, Rusí, což je v zásadě eh, kořen tohoto konfliktu. To je konflikt, který by jaksi se stal rukojmím v tom mezistátním konfliktu mezi Ruskem a Gruzií kde máme eh, určité elementy eh, teritoriálních eh, konfliktů mezi jednotlivými vůdčími osobami a tím jakousi širší nebo větší strategickou soutěží, která jde za hranice Jižního Kavkazu. Statut Kaspického moře eh, bylo by mimořádně obtížné a já nevidím, jak by eh, státy kolem Kaspického moře byly schopné se dohodnout eh, na faktickém statutu tohoto moře. Někteří argumentují tím, že Toto představuje ale překážku pro e, plynovody a další infrastrukturu, která by měla e, vzniknout v oblasti Kaspického moře. Jiní hovoří o potřebě bilaterálních e, dohod mezi zeměmi, které jsou kolem Kaspického moře a které by mohli na základě těchto dohod společně vybudovat tuto infrastrukturu. Otázkou, jde o, je, otázkou je, jestli se na oazersko-turkmestánskou e, eh, diskusi e, vybudovat e, plynovod, který by e, spojil azerský, e, azerskou síť s turkmenským zdrojem plynu. E, to jsou věci, které je poměrně snadné realizovat, přes jedná jenom asi o 60 nebo 70 kilometrů. Také se jedná o infrastrukturu, která by nemusela eh, přetínat celé Kaspické moře. Myslím si, že dříve nebo později eh, se dostaví určitý, určitá snaha eh, propojit tyto sítě. Já skutečně chci věřit, Eh, tomu, že to je v zájmu Turkmenistanu, který chce také diverzifikovat své eh, možnosti. Eh, mimo to si myslím, že i azerská strana má na tom velký zájem. Co se týče úlohy Guamu, To je velice obtížné. E, jedná se o organizaci, která e, má e, své kladné, ale i záporné výsledky. Mnoha smyslech se jedná organizaci se zeměmi, které Jinými slovy, určitá omezení, která tady existují, spočívají v tom, že ne všechny země v tomto regionu jsou součástí Guamu. Kromě toho Guam je kritizován také za to, že je vlastně omezen v tom smyslu, že se soustředuje hlavně na protiruskou agendu. Já tady pouze cituji, co jsem slyšel. Uh, Eh, spíš, eh, než že by se jednalo o nějakou konstruktivní pozitivní agendu této organizace. Guam se eh, dále vyvíjí, vytvořil si vlastní sekretariat se sídlem v Kijevě. Tento sekretariat se věnuje nejrůznějším otázkám, otázkám obchodním, a dalším, kde potenciál pro eh, významnou úlohu existuje a kde by také mohl, mohla tato organizace GUAM sehrát úlohu i při o, nebo v rámci nebo spíše proto, aby dále eh, rozvíjela některé body eh, na našem pořadu jednání a které odpovídají také našemu rámci Eh, východního partnerství. Eh, Karabach, Azerbajdžán, Arménie. Otázka jestli tyto země jsou ochotné si vyměnit části svých teritorií. To je věc, která byla na pořadu jednání v minulosti. V současné době se o tom nehovoří, protože se ukázalo, že se jedná o věc mimořádně kontroverzní Myslím si, že jsme skutečně ještě daleko eh, od doby, kdyby něco takového eh, se mohlo skutečně stát. V současné době to, co eh, se snažíme nějakým způsobem zpracovat, je úplně nová koncepce. To znamená stažení z těch okupovaných území Eh, situace uprchlíků, interim statut na Horno Karabachu až do doby, kdy bude eh, určen na, eh, určený konečný statut do to území v budoucnosti. To je e, řešení, kterému se v současné době věnujeme. Otázka lidských práv e, v Armenii a v Azerbajdžánu. O tom bychom mohli hovořit velice podrobně ale obávám se, že na to nemám čas. Nemám čas na to, abych se těmto podrobnostem v tomto okamžiku věnoval. Chtěl bych pouze říci, že otázka těch osob, eh, eh, které v současné době jsou zadržovány, jsou ve vazbě, to jsou ti různí vůdci opozice v Arménii nebo novináři v Azerbajdžánu, že tato otázka by se dala eh, řešit exekutivní akcí nebo na základě nějakého rozhodnutí hlav státu formou amnestie nebo podobně, ale eh, a to by tu situaci vyřešilo, ale pokud tyto lidé budou i nadále ve vazbě, budou i nadále zadržováni, tak eh, to bude představovat problém pro naše vztahy a já doufám, že vedení obou těchto zemí je si toho vědomo. otázkám eh, přístupu do eh, Abcházie a Jižní Osetie ze strany eh, pozorovatelů. To je problém, je to problém nejen pro Evropskou unii, která nemá zajištěn tento přístup, ale to přístup nemají zajištěny ani mezinárodní humanitární organizace. A velice pravděpodobně ani eh, ty různé vyšetřovací skupiny, ať už eh, jsou to naše vlastní takovéto skupiny nebo eh, skupiny nevládních organizací. To představuje problém a dělá nám to starosti, protože se nacházíme v situaci, kdy gruzinské obyvatelstvo v těch dvou oblastech, které se odtrhly, eh, tam se ukazuje, eh, a to je ta eh, oblast Gory, například v Jižní Osety nebo část Go. Tady je to skutečně problém, protože se zavírají hranice, dostat se přes hranice je stále složitější a přitom se jedná o obyvatele, kteří dříve byli zvyklí přecházet tyto hranice velice často, aniž by k tomu potřebovali Eh, ruské pasy a podobně. Kromě toho to vytváří i prostředí, prostředí, které je eh, vnímáno jako zastrašující eh, ze strany obyvatelstva, protože je zde významná přítomnost vojenských sil, a to nejen v té nevinné, ale hlavně v některých částech jsou skutečně přítomny milice Eh, v takové míře, že eh, to eh, v současné době znamená, že tyto věci nejsou pod kontrolou a nevíme, jak, k čemu ke všemu tam dochází. Právě jsem byl informován, že jsem svých 13 minut dávno vyčerpal. Děkuji. Děkujeme eh, vám, pane velvyslanče. Eh, skutečně velmi eh, podrobně jste nám vysvětlil složitost situace. My jsme si vědomi toho, že bohužel to není Hm, naposled, kdy se scházíme na toto téma. Velice nás těší, eh, jak si sdílet s vámi vaše zkušenosti a poznatky z Jižního Kavkazu a celé této oblasti, nejenom eh, v otázkách eh, po občanské válce, ale v celé řadě ehm, aspektů této složité oblasti. Takže děkujeme mnohokrát a těšíme se, že se znovu uvidíme. <laughs> No, letím právě do Tbilisi, takže šťastnou cestu. Uh, takže nyní, kolegové, můžeme přistoupit eh, k další eh, části a předávám eh, předsednické místo panu Roučkovi.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 Takže kolegové, nyní navážeme dalším významným bodem na pořadu jednání. Jedná se o výměnu názorů s panem Fuere, zvláštním zástupcem EU a vedoucím delegace Evropské komise bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Je mi velikým potěšením přivítat zde pana Fuereho, zde na půdě Evropské parlamentu. Naposledy, myslím, navštívil náš výbor v lednu 2008, čili je to přesně rok, co jsme se setkali naposled. Od té doby ve Skopě proběhly volby a Eh, byla vydána nová zpráva eh, výboru o eh, vývoji. Byly zaznamenány různé pozitivní signály, nicméně ještě celá řada výzev zůstává nevyřešena a bude ještě třeba vykonat mnoho práce. Ve světle tohoto vývoje Tedy ještě jednou vítám pana velvyslance Fuereho. Máte zhruba 15 minut na úvodní projev a potom budou tedy následovat otázky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem eh, členům tohoto výboru, že mě pozvali na vaše zasedání. Eh, podle tradice od té doby, kdy jsem tedy nastoupil do funkce zvláštního zástupce a vedoucího delegace Evropské komise v bývalé Jugoslávské republice Makedonii před třema lety. Eh, chtěl bych vyjádřit eh, v ocenění panu Eriku Mejerovi a dalším kolegům, kteří sledují vývoj v zemi Eh, a chtěl bych jim poděkovat za práci na přípravě rezoluce, eh, která eh, bude projednána a přijata parlamentem. Rok 2008 byl nesporně s rokem složitým v bývalé Jugoslávské republice Makedonia, přestože tedy začátek roku byl plný naděje, kdy v březnu byla prezentována celá řada jaksi měřítek a pravidel pravidel, které by byly umožnily eh, komisi přijmout eh, jaksi doporučení pro započetí jednání. Volby v červnu 2008 ovšem znamenaly krok zpět pro eh, tuto zemi, protože bohužel byly poznamenány různými jaksi nezákonnými praktikami a, a konflikty a závěr tedy jasně byl ten, že tyto volby skutečně nesplňují požadované harmonizované standardy eh, v červenci 2008 eh, byla, eh, jak byl zbytečně přijatý mimořádný výjimečný stav a volby byly, další jednání byla bojkotována opozicí. Nicméně došlo k pokroku v celé řadě oblastí, především v oblasti reform. To eh, tedy bylo také zaznamenáno ve zprávě komise z listopadu. V této zprávě je také zcela jasně poukázáno na ty oblasti, kde jsou veliké nedostatky a kde bude potřeba, aby e, vláda přijala e, další kroky pro to, aby reformy e, jaksi pokročily. Vláda reagovala tak, že akceptovala tuto zprávu jakožto objektivní hodnocení situace a to jsme považovali za velice dobrý signál a posléze se tedy vláda přijala eh, tak eh, zvaný eh, akční plán, v němž se vláda zavázala řešit identifikované nedostatky a podporovat tedy eh, aplikaci, eh, sledování aplikace již přijaté legislativy. Tento závazek eh, potvrdil náměstek premiéra 2. ledna na zasedání vlády ve Skopě, kde opakoval hlavní tři priority vlády pro rok 2009. Za prvé, Eh, je to eh, závazek a udržitelnost, tedy realizace evropské agenty za účelem plné aplikace plánu na základě doporučení z Progress Reportu Dále bude eh, soustředěná pozornost na naplnění klíčových politických kritérií, především v rámci eh, nadcházejících prezidentských a komunálních voleb v roce 2009, včetně politického dialogu s demokratickými institucemi. Druhá priorita eh, byla tedy pokračování procesu v rámci liberalizace vízového režimu a akreditace institucí Eh, eh, souvisejících s fondy IPA předpřístupovými fondy. Eh, tato pozitivní prezentace ze strany vlády byla velice vítaná a je nadále jaksi vítaná z naší strany a současně vláda, koalice, eh, vládní koalice pracovala eh, jaksi celkem eh, kooperativním způsobem a doufáme, že tedy bude pokračovat v práci tom, tímto směrem a v tomto duchu také po prezidentských a komunálních volbách. Tedy jaké jsou hlavní problémy a výzvy v této zemi? Tak především volby. Volby představují největší výzvu. Zbývají jenom dvě měs- dva měsíce do komunálních voleb a do prvního kola prezidentských voleb, ke kterým dojde 22. března. Druhé kolo prezidentských voleb se bude konat 15. dubna. A především je potřeba, aby eh, soudní orgány vyvinuly maximální úsilí pro to, aby eh, pro, jaksi byly dořešeny všechny eh, případy neregulérnosti minulých voleb, tak aby byl vyslán signál, že nelze jaksi beztrestně tedy porušovat volební právo. Dále pak všechna doporučení ze strany z eh, pozorovatelů mm, OBSE a bude mít před sebou velice těžký úkol, tak abychom se ujistili, že eh, bude tedy volební proces plně, eh, plně odpovídat všem pravidlům vzhledem k souběhu tedy dvoj, dvojích voleb v, zemi bude zhruba tři tisíce volebních výborů e, e, složených z pěti e, z pěti státních zaměstnanců, tak to bylo tedy v minulosti, a nyní to budou tři eh, státní zaměstnanci a dva zástupci politických stran, což bude znamenat mnoho školení pro členy volebních komisí, které eh, budou se muset naučit eh, sledovat vlastně ten proces hlasování, abychom, aby se tedy všichni ujistili, že budou všechna pravidla respektována a že nebude docházet k žádným politickým zásahům. A e, bude také důležité ujistit e, se, že výbor pro e, vysílání bude mít veškeré lidské finanční zdroje pro to, aby zajistil spravedlivý přístup k médiím a aby nedocházelo ke zneužívání médií ze strany některé z politických stran. A také nesmíme podceňovat bezpečnostní aspekty. E, existuje bezpečnostní plán, který vláda vyhlásila a my doufáme, že tedy bude brzy uveřejněn. Co se týče Evropského programu na podporu policie, my zajišťujeme školení soustředěné především na policijní práci během voleb. E, ale kromě toho, abychom se ujistili, že tyto volby budou splňovat všechny mezinárodní normy, pak je především důležité chování vlastních politických stran a jejich lídrů, jak během eh, předvolební kampaně, tak během vlastních eh, voleb, eh, a tak abychom nakonec mohli konstatovat, zda volby proběhly regulérně. Není pochyb o tom, že panuje konfrontační atmosféra mezi vedoucím představiteli politických stran, což přispělo ke značným porušováním eh, volebního práva a násilnostem. Také tu je eh, důležité doporučení ze strany komise, že je tedy potřeba zajistit eh, Eh, průběžně trvalý politický dialog, který vytvoří jakéhosi ducha koncensu eh, mezi všemi politickými lídry, což eh, dosud v minulosti, v minulých dvou letech chybělo. Má proběhnout zasedání všech šéfů politických stran 9. proběhlo to 9. ledna, bylo to mm, velice významné setkání, domníváme se, že pokud by tato praxe pokračovala, byl by to dobrý signál. Další významná výzva se týká další implementace rámcové dohody ochrydu. Eh, to eh, je eh, tedy významné z hlediska dalšího života multietnické společnosti a bude potřeba zvýšit úsilí především proto, aby bylo dosaženo přiměřeného zastoupení menšin, které zatím ještě jaksi e, jsou poměrně nedostatečné. Týká se to romské e, menšiny, turecké menšiny a zajištění jejich rovného přístupu k zaměstnání a do státní, ve státní služby a podobně. Další významný aspekt e, se týká vzdělávání a školství, zvrátit tedy existující trend segregace, který se objevil v uplynulých měsících a který je v rozporu s duchem s mm, touto do, této dohody a nadále tedy podporujeme vládu v aplikaci eh, eh, doporučení OBSE týkající se menšin. Eh, co se týče reformy soudnictví, byla přijata celá řada legislativních opatření a nyní e, uvidíme, e, jak probíhá jejich implementace, tak aby jednou provždy panovala důvěra na straně veřejného mínění v nestranost soudů, což zatím e, tak není. Vězeňský systém je zatím jaksi podhodnocen, vláda mu nevěnuje dostatečnou pozornost a to také tedy bude vyžadovat ještě mnoho úsilí pro to, aby došlo k nápravě v velmi obtížné situaci, tedy vůbec v systému vězeňství. A dále pak boj s korupcí, ten také bude potřebovat ještě další pokrok a to e, způsobem, který bude jaksi ne, e, ne, nezávislý na, různých, na různém politikaření, což bude velice obtížné před volbami. E, situace je nadále taková, že e, dochází často ke změnám v státní správě. Pak jsou tu ještě další dvě oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost ze strany vlády. Za prvé je to občanská společnost, kdy vláda musí věnovat daleko větší úsilí zapojení občanské společnosti a organizací občanské společnosti, které jsou ušima a očima e, jaksi lidu a e, ty mají, mývají tendenci kritizovat vládu a vláda má této kritice naslouchat. Já jsem přesvědčen o tom, že je naprosto životně důležité, aby vláda podporovala politiku intenzivnějšího dialogu s občanskou společností a nesnažila se host, eh, jak si odsunout na okraj tyto organizace, které sice kritizují, ale dělají to v rámci snahy o eh, zlepšení demokratických procesů v zemi. A druhý významný aspekt, který vyžaduje pozornost, jsou média. Jak víte, Zpráva komise je naprosto jasná v tomto směru, že Média jsou nadále předměte, eh, předmětem značných politických zásahů a mnoho eh, televizních eh, společností jsou, je i v soukromých rukou, je spojeno s politickými stranami a my se snažíme přesvědčit a přesvědčit vládu, že je v jejich zájmu zajistit svobodná a nezávislá média, protože to je nejlepší způsob, jak zajistit ducha dialogu a koncenzu cizinců v zemi, tedy nesnažit se eh, stigmatizovat média proto, že jsou někdy kritická vůči některým aspektům vládní politiky a eh, zajištěním otevřenosti a uvolněním kritiky pak vláda také otevře eh, cestu k budování ducha koncenzu mezi všemi politickými stranami a subjekty ve společnosti. A závěrem dva body, když dovolíte. Nejprve tedy, co se týče vízové politiky. To je oblast, kde tato země tedy učinila veliké úsilí, vyvinula veliké úsilí, aby, stano, aby na naplnila pravidla eh, umožňující liberalizaci vízové eh, politiky a je třeba skutečně eh, ocenit toto úsilí a Eh, v současné době tedy probíhá eh, hodnocení ze strany expertů členských zemů u těchto reform, takže pokud eh, v závěrem jak si skonstatují, že všechny reformy byly uskutečněny, pak je důležité, jak si, aby toto bylo uznáno tak, aby tedy ta země mohla jak si použít plně bezvízového styku. To se domníváme, že by bylo velice významný signál pro veřejné mínění. A poslední věc, na kterou bych chtěl poukázat, je, že bych chtěl velice ocenit práci společného eh, parlamentního výboru vedeného panem Strakatelisem a, a panem Strakatelisem Městským, kteří na podzim byli ve Skopě. Já bych eh, chtěl velice podpořit návrh na zlepšení spolupráce mezi pracovníky Evropského parlamentu a Národního schromáždění bývalé Jugoslavské republiky Makedonie za účelem posílení spolupráce a, a e, na půdě e, Národního schromáždění, a, a, abychom je tedy jaksi usnadnili jejich e, roli plně demokratického orgánu. A konečně bych chtěl říci, že mise Evropské unie nadále jaksi podporuje všechny reformy reformy, reformní kroky a pokud nastane problém, tak eh, doufáme vždy, že tedy eh, závěrem tedy se eh, tato země posune k dalšímu kroku, tedy v rámci přístupového procesu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, děkuji, pane Sanchez, za tento, tento úvodní příspěvek. Normálně bych teď dal slovo eh, panu zpravodaj, panu Majerovi, ale mám požadavek pana Gajera, kterému bych teď eh, výjimečně dal slovo, protože potom si jít na zasedání Bira a potom pan Majer. Děkuji, co se týče eh, otázky víz, o kterých jste hovořil na konci. Mě by zajímalo, jaké jsou ty zásadní důvody, proč Eh, nemůžeme odstranit ty požadavky, je to, protože máme readmisní dohodu, ta je v pořádku a také ty eh, moderní eh, typy pasů také existují, jsou k dispozici, takže já skutečně si už nedovedu představit, žádný další zásadní důvod nebo zásadní překážku takže by mě zajímalo, čemu se teď věnují naši odborníci v této oblasti a e, jak vypadá harmonogram e, další práce těchto expertů. A kdy Makedonci budou mít vlastně volný, volnou možnost získat Eh, teď, eh, když eh, hovoříme, tak v současné době probíhá mise odborníků z členských států, kteří se zabývají každým jednotlivým aspektem reformy, která je potřebná pro liberalizaci vízové politiky. To jsou ty biometrické pasy. Správně jste řekl, že tato země skutečně je daleko dál než ostatní země v tomto regionu. Eh, také to, čemu říkáme management eh, hranic, i to je v pořádku, to znamená, že na hranicích jsou dostatečné kontroly, které mají zabránit organizovanému zločinu a tak dále. Na konci tohoto procesu bude další eh, mise odborníků, která se uskuteční v únoru, ta se bude věnovat dalším aspektům a po této misi potom budeme schopni vyhodnotit, jestli všeho bylo, všechno již bylo splněno. Eh, co se týče té zprávy, která vyšla na konci eh, listopadu loňském roce, tak výsledky této zprávy byly velice pozitivní. Bylo řečeno, že všeho již bylo dosaženo. Eh, také se zde hovoří o některých oblastech, kde stále ještě potřeba udělat další kroky, což jsou hlavně tedy ty otázky řízení ehm, kontroly na hranicích. E, jakmile budeme mít k dispozici všechny informace, tak potom komise bude moci vypracovat e, konkrétní doporučení. I nadále doufáme, že každá země bude posuzována na základě svých vlastních zásluh. Eh, jestliže skutečně dojde komise k závěru že veškeré reformy již byly implementovány tak potom eh, toto doporučení by mělo vyústit v liberalizaci vízové politiky pro bývalou republiku jugoslávie makedonii. v letošním roce ano, já e, nemám konkrétní e, datum e, nebo specifický harmonogram, ale ta zpráva komise zdůraznila, že doufáme, že, dokon, že během roku 2009 budeme v situaci, kdy něco takového možné bude. Takže pochopitelně potom bude záležet na tom, jak v této věci rozhodne rada, ale podobně jako i vy, my doufáme, že čím rychleji to proběhne, tím lépe. Děkuji, děkuji za tuto jednoznačnou odpověď a teď tedy dám slovo panu Mayerovi. Pane předsedo, nyní máme rok 2009 a v roce 2005 bylo rozhodnuto o statutu země. O statutu země, co by kandidáta na členství v Evropské unii. Eh, samozřejmě, že se bude ještě dlouhá léta jednat, nicméně eh, ten proces vyjednávání ještě vůbec nezačal eh, každoroční projednávání toho stavu země se týká stejných pěti témat. Za prvé, za prvé, jak politické otázky musíme ještě vyřešit dříve, než bude Makedonie moci být přijata do Evropské unie. Za druhé fungování eh, demokracie, pan Fure o tom již hovořil. A já v této souvislosti eh, zmiňuji také eh, některé body ze svého usnesení, to znamená infrastruktura, právní stát, nezávislost médií, všechno to jsou otázky, které je Eh, třeba vyřešit. V, eh, žádném případě, eh, v každém případě to ale znamená, že je tu ještě mnoho práce. Řeč je i o školství, o vzdělávání. Já jsem vedl mnoho konzultací a zjistil jsem, že ve, ve společnosti, ve veřejnosti jsou z části velmi protichudné názory. Druhá věc. Otázka, kdy máme s vyjednáváním začít. Eh, jednáme již s eh, Chorvatskem a o něco pomaleji s Tureckem, protože i tady je situace komplikovaná. Nicméně tady už to jednání začalo v těchto dvou případech po začátku jednání mohou eh, ta jednání vést eh, ke členství v Evropské unii po 6 až 8 letech. Samozřejmě, že volby v loňském roce byly důležité, pokud jde o eh, začátek jednání. Já jsem se vždycky přimlouval za to, aby již nedocházelo k dalšímu spoždění k další prodlevě. Samozřejmě, že všechno musí probíhat korektně. Tak tomu bylo i u posledních voleb. Nicméně musíme zase znova konstatovat, že záměr vlády byl vždycky takový, uh, potrestat nepravosti, ke kterým by docházelo při volbách. A po rozsáhlé e, reformě soudnictví nastoupil v úřad parlament a e, to znamená, že by již nemělo docházet k nesrovnalostem, pokud je o obsazování parlamentu. Třetí otázka. E, nesrovnalosti ve vztazích se třetími zeměmi. To by mohlo vést ke spožděním při přístupových jednáních. Při dřívějších příležitostech eh, bylo eh, k této věci konstatováno, že musíme najít řešení, které by bylo uspokojivé pro obě strany. V poslední době jsme ovšem zaznamenali pouze minimální pokrok. Například s Řeckem by měla být, být vyřešena otázka názvu země, tuto chvíli jsou obě země spíše zdrženlivé, vyčkávají a jistě to nepochyb, ne, nepovede k tomu, abychom v říjnu byli schopni uh, ti, ty věci definitivně vyřešit, tak aby nedošlo ke spoždění. Další věc. Eh, známý problém víz. To tu již zaznělo. Nejprve se nabízí otázka, co podnikne země samotná. Já si myslím, že eh, se na té věci intenzivně pracovalo. Týká se to také biometrických pasů, eh, které se velmi rychle rozšířily mezi obyvatelstvo, nicméně byly velmi drahé. Pracuje se na tom. Potom eh, spolupráce se severním sousedem s Kosovem. Já si myslím, že ještě důležitější je postoj současných členských států Evropské unie, protože právě tyto státy se musí zamyslet nad tím, jestli zruší omezení týkající se Makedonie, anebo ne. Já jsem eh, proto, aby právo vstupu, eh, které existovalo v minulosti pro občany bývalé Jugoslávie, že by mělo být opět zavedeno. Tak, abychom eh, tyto lidi neizolovali od Evropské unie kvůli výzum dohoda z Ochrydu, tady si myslím, že došlo k jistému pokroku, pokud jde o e, postoj albánské e, národnostní skupiny, která je zastoupena i ve vládě a která se zasadila o novo, nová pravidla používání jazyků. Rozhodující je úřednický aparát a také pozice eh, malých menšin, to znamená Turků, eh, Romů a tak dále. Tyto národnostní menšiny jsou zatím v politice zastoupeny nedostatečně, to znamená, že musíme ještě něco učinit pro to, aby to bylo spravedlivé. Děkuji. Er zijn op het, eh, op het rapport zijn er 80 amendementen of ruim 80 amendementen ingediend. Dat zijn er overigens maar half zoveel als een vorige keer. Je tu 80 pozměňovacích návrhů eh, k té zprávě. Musím říci, že ty názorové rozdíly nejsou veliké. Některé eh, pozměňovací návrhy se kryjí. Bavili jsme se o tom již minulý týden. To znamená, že jsme byli schopni dospět k určitému počtu kompromisních návrhů. Eh, na celé řadě věcí jsme byli schopni se shodnout. Nebudou tady velká překvapení. a tam budeme žádat o oddělené hlasování, protože eh, jsou tu drobné rozdíly mezi jednotlivými politickými skupinami. Eh, jsou tu ještě některé otevřené otázky, například eh, vztahy Evropské unie k západnímu Balkánu, nebo otázka rozšíření Evropské unie o západní Balkán. Já si myslím, že bychom se měli vyslovit proto, abychom aby ten přístup Srbska nevedl k tomu, že eh, Makedonii bude věnována menší pozornost, že tedy dojde k nějakému spoždění, pokud jde o Makedonii, protože Makedonie je kandidátskou zemí již od roku 2005. Eh, to je tedy můj názor. Jinak Jinak uh, bychom tady museli uznat uh, severního souseda Kosovo, tak abychom zabránili nedorozumění. Jde tady o uh, omezení týkající se Makedonie jako takové. Samozřejmě, že uh, přijetí usnesení uh, o nezávislosti Kosova bude obtížné, na rozdíl od těch států, ve kterých eh, Kosovo již bylo uznáno. Nicméně eh, jde o to, abychom našli hlavní linii v rámci EU. Nejde totiž o Kosovo, ale o Makedonii jako takovou. A já si myslím, že bychom měli dát jasně najevo, že eh, ta země se dala velkou práci, aby přijala toto rozhodnutí, aby tady uznala Kosovo. A to samé se týká Černé hory. Náš výbor a také plénum již loni dali jasně najevo, že bychom eh, co možná nejrychleji měli zahájit přístupová jednání. Doufám, že se nám podaří dospět k textu, který povede k tomu, abychom po volbách v březnu nebo v dubnu byli skutečně schopni zahájit přístupová jednání. To by znamenalo, že ještě v prvním půlroce, to znamená v první polovině roku 2009, musíme uzavřít jednání. Já si uh, myslím, že uh, tady došlo k velkému prodlení a že ta dosavadní uh, jednání nebyla zvlášť pozitivní. To je tedy um, stručné stanovisko z mé strany, které se týká toho usnesení a já se těším na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji, pane Majere. Mám tady seznam několika eh, žádostí. První bude pan Piňol, který je sínovým zpravodajem pro, za socialistickou skupinu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych eh, chtěl poděkovat panu velvyslanci za eh, ten skvělý úvodní příspěvek do dnešní diskuse. Za druhé souhlasím s tím, co řekl náš zpravodaj, pan Mejer a e, v obecném e, smyslu e, se domnívám, že bychom měli zahájit diskuse hned po volbách práce, kterou už odvedla Makedonie na cestě do Evropské unie, je skutečně obrovská a měli bychom to uznat. Uh, tím mám na mysli všechny ty věci, které byly udělány za daných okolností. Mám tři otázky. První otázka se týká té, toho e, neřešitelného problému vlastního názvu této, tohoto státu. Z hlediska Evropské komise se jedná skutečně o politickou otázku, politický problém, který souvisí s kodaňskými eh, kritérii, anebo je to bilaterální otázka, která je trošičku mimo hranice těch eh, kodaňských kritérií. To je věc, která stále ještě není vyřešena. Druhá otázka se týká toho, jakým způsobem um, hodnotíte situaci médií v Makedonii. Um, máme liberálně demokratickou situaci, svobodná média, eh, tedy je to tak, anebo to není? Nebo tomu tak není? A třetí otázka je, jakým způsobem hodnotíte kohabitaci eh, s albánskou komunitou v Makedonii, hlavně po vyhlášení kosovské nezávislosti. Eh, jedná se tedy o neutrální eh, pozici nebo eh, negativní, pozitivní, podle vašeho názoru. Děkuji. Děkuji. Paní Ibrisanič. Tak, Farande. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pan Majer vyjádřil ty věci velmi dobře pokud jde o priority a také pokud jde o situaci, která nastane eh, po těch jednáních, až vypracujeme kompromis. I já si myslím, že bychom otázku Kosova měli oddělit od otázky Makedonie, protože máme zvláštní zprávu o Kosovu. Tady skutečně hovoříme o Makedonii a o prioritách které si musíme stanovit právě pro tuto zemi. A proto eh, souvis, sou, souhlasím s tím, že eh, bychom měli země hodnotit podle jejich specifické situace, pokud jde tedy o zahájení přístupových jednání. A já se domnívám, že bychom ta přístupová jednání měli zahájit co možná nejrychleji, protože jsme začali v průběhu, eh, ztratili v průběhu let mnoho času a Zas a znova jsme tu měli situaci, že eh, eh, Makedonie měla jako první podepsánu eh, stabilizační dohodu a to znamená, že získala statut budoucí kandidátské země. Já se ptám, jak to vypadá nyní, protože nyní je tu stále více zemí, které se hlásí o členství v Evropské unii, stávají se kandidátskými zeměmi a e, některé dokonce doufají, že e, v brzké době zahájí přístupová jednání a Makedonie v to doufá již dlouhou dobu. S Makedonií ještě jeden problém a sice, že Eh, ty věci již začaly, ale eh, je to stále konflikt eh, týkající se názvu země, který je nevyřešený. Jemně řečeno, je to tak, že ta situace je stále horší, protože se tu neustále zastávají různé názory v různých táborech. Já osobně bych si skutečně přála, abychom tu situaci co možná nejrychleji vyřešili, tak abychom mohli přistoupit k dalším krokům. A pokud jde o e, ten kompromisní návrh, tak e, si myslím, že e, politické skupiny tady zastávají různé názory, nicméně alespoň v našem výboru bychom se mohli shodnout, tak abychom všichni stáli za tím kompromisním návrhem. Vad anser ni er realistisk schema? A ještě jedna otázka na vás. Eh, co si myslíte? Eh, co by bylo realistické, pokud se podíváme na Makedonii jako eh, kandidáta na členství v Evropské unie? v Unii. Jak to bude vypadat časově právě ve srovnání s dalšími zeměmi v, da, v daném regionu? Jak rychle si myslíte, že to může postupovat? Nyní paní Bér. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také uh, panu Fermi za tu, to zprávu. Bylo dobré slyšet, že uh, Makedonie uh, Eh, navzdory něk- některým nedostatkům se skutečně snaží učinit krok směrem vpřed. To znamená, že moje politická skupina doufá, že eh, můžeme nyní učinit politicky zodpovědné rozhodnutí. Víte, že konflikt týkající se jména sehrává zas a znova svoji roli. Eh, moji, moje frakce předložila návrh, Eh, aby se začátkem tohoto roku okamžitě zahájila jednání o této věci. Eh, bylo mi řečeno, že socialisté chtějí, aby se s jednáním začalo hned po volbách v březnu. Já s tím mohu souhlasit v rámci výboru pro zahraniční záležitosti, pokud Eh, by tím byla odstraněna blokáda v tom sporu o jménu. O jméno. Myslím si, že bychom měli hlasovat. Eh, pro mě by to znamenalo, že pokud je toto to politické poselství, tak je to zároveň signál směrem k řecké vládě, aby odstranila blokádu. Protože eh, zahájení jednání s Makedonií po volbách by znamenalo, že Eh, vstup, vstupu eh, Makedonie do eh, NATO již nestojí nic v cestě, že by tedy Makedonie mohla vstoupit do NATO. Kromě toho by mě zajímalo, jestli vy, pane Fuere, si myslíte, že ta prozatímní dohoda z roku 1995 má význam. Jaký má tady význam? Jestli stále platí, jestli je to nějaká politická dohoda, to znamená, že by to jméno nemělo být nějakou překážkou v mezinárodních jednáních týkajících se Evropské unie, nebo také NATO. A druhá otázka, eh, která se nabízí, a sice ta blokáda ze strany Řecka. Eh, mám pocit, že je to porušení našich evropských pravidel. Je to porušení také té prozatím, prozatímní dohody a také je to porušení charty základních práv. A také, ne v tomto uh, výboru, ale jinde bychom uh, měli vést uh, jednání s řeckou vládou, protože takovéto porušení hm, pravidel nemůžeme akceptovat. Já doufám, že budeme schopni udržet předložené kompromisy. Jsem ráda za to, co tady pan zpravodaj řekl eh, ke své zprávě. Eh, my tu máme ještě eh, drobnou změnu. Frakce se navzájem přiblížily. Myslím si, že bychom s tím mohli souhlasit, pokud to takto zůstane. Zároveň k tomu ovšem musím říci, že litujeme, že v kompromisním návrhu 5 a 6 došlo ke zdvojení k duplicitě. Eh, myslím si, že eh, tady ta otázka jména získává příliš eh, mnoho místa. Tolik tedy z mé strany. Děkuji, paní Ber. A tolik tedy první kolo otázek a paní, pane velvyslanče, máte slovo. Thank you. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat všem váženým poslancům za ty dotazy, které zde zazněly. Eh, pochopitelně několik z těchto dotazů je skutečně mimořádně složitých a musím teď eh, k ním přistupovat vlastně z pohledu obou mých funkcí. Eh, udělám pro to vše, abych to dokázal. Co se týče toho načasování, zahájení jednání a těch doporučení, tady je potřeba eh, si ří, uvědomit, že my bychom byli velice rádi, kdyby věci se um, hýbaly rychleji eh, a to, že k tomu zatím nedochází, ten důvod proto je ten, že tato země zatím zkrátka eh, nesplněla ty referenční hodnoty, které jsme od ní očekávali. Komisař Ren to řekl zcela jasně. E, e, řekl, máme tady osm referenčních hodnot, které je potřeba splnit. To také souviselo s těmi předčasnými volbami. Jestliže splníte tyto referenční hodnoty, tak já potom budu mít dostatečné množství argumentů k tomu, abych doporučil e, zahájení jednání. Ale jak jsme byli svědky, Eh, celou řadu těchto věcí se nepodařilo splnit a Eh, také jsme nebyli svědky trvalého politického dialogu, který byl požadován. Nicméně reakce vlády po té zprávě, která vyšla v listopadu, eh, byla velice eh, povzbudivá. V současné době se snaží dodržovat to, k čemu se zavázali a pokud splní to, co bylo dohodnuto, tak komise zcela určitě Eh, doporučí zahájení těchto jednání. Eh, většinou se jedná o výroční proces, takže v té další zprávě komise eh, ta bude vytištěna až na podzim v roce 2009, takže jestliže vycházíme z toho, že ty volby skutečně budou hodnoceny jako volby podle mezinárodních standardů, jestliže se splní ostatní podmínky, tak potom komise bude mít dostatečné množství argumentů pro to, aby ve své podzimní zprávě doporučila datum zahájení jednání. Což ovšem neznamená, že rada ministrů, že Evropská rada eh, může také udělat určitou inventuru toho, čeho již bylo dosaženo. Jestliže například volby eh, budou probíhat podle eh, příslušných standardů, jak v to doufáme, tak pak si myslím, že by bylo na místě, kdyby toto bylo eh, vzato v úvahu a uznáno také eh, Evropskou radou v příslušnou dobu. Co se týče eh, postupu komise, ten je daný a myslím si, že v současné době musíme udělat všechno, co je v našich silách, proto aby tady referenční hodnoty byly splněny a tak, abychom měli dostatečné množství argumentů k tomu, abychom mohli doporučit datum v té podzimní zprávě. To všechno eh, vyžaduje obrovské množství práce. My každý měsíc eh, odesíláme informace eh, sekretariátu a pochopitelně ta centrála, ten sekretariát musí vždy po dobu několika měsíců eh, hodnotit eh, ten pokrok, ke kterému dochází v nejrůznějších zemích. To všechno koordinujeme s občanskými společnostmi, s Radou Evropy, s obce eh, a všechny tyto informace přicházející z těchto různých zdrojů jsou potom brány v úvahu a komise potom na základě těchto informací vypracuje tu svoji zprávu, jinými slovy, tato zpráva se nedá uspěchat a nedá se vypracovat během krátké doby. Jestliže tedy všechno bude probíhat dobře, tak můžeme doufat, že ta, to doporučení skutečně bude součástí té podzimní zprávy. Co se týče vlastního názvu státu, pochopitelně to je i nadále obrovský problém, kterému je třeba se věnovat, je důležité, ale eh, neslučovat eh, tuto věc s reformami. A důvod, proč eh, komise zatím neučinila ta doporučení v té poslední zprávě, eh, nemá vůbec nic společného s tím názvem státu, ale eh, souvisí to s Krátka s tím, že vládě se nepodařilo splnit kodaňská kritéria. A to jsme zcela jasně konstatovali. Eh, jak komisař Ren, tak Javier Solana oba dva zcela jasně řekli, že řešení tohoto problému je naprosto zásadním aspektem celkového procesu této země eh, na cestě k evropské integraci. Musíme se pokusit povzbudit obě eh, strany, aby se pokusili o vzájemně přijatelné řešení v klidné atmosféře, která by Eh, vyústila ve skutečná konkrétní jednání. A v tomto kontextu je velice důležité, aby vlády se vzaly jakýchkoliv akcí nebo rozhodnutí, které by mohly být špatně interpretovány. Další kolo eh, jednání se uskuteční na začátku eh, února a my se snažíme Eh, působit na obě eh, tyto země, aby se angažovaly v této věci a pokusili se dosáhnout nějakého řešení. Ostatně hovoříme o zemích, které jsou eh, navzájem sousedící a doufáme, že se nám jednou podaří dosáhnout řešení, které tuto situaci vyřeší a nebudeme se jí muset věnovat, zabývat dále. Co se týče sdělovacích prostředků, to je věc, která byla zcela jasně uh, popsána ve zprávě komisem. Eh, je pravda, že celá řada televizních stanic je v soukromých rukou, což není nic špatného eh, ale na druhé straně eh, vlastníci těchto stanic mají velice silné afiliace na politické strany a to už určitý problém je. Takže je třeba, aby například asociace novinářů, která zastupuje vzdělací prostředky a novináře v této zemi, aby společně s vládou ehm, se eh, pokusili dosáhnout situace, kdy sdělovací prostředky by plnily svou funkci nezávisle eh, a za podmínek, které budou dobré pro novináře, tak aby se nám podařilo dále rozvíjet nezávislé sdělovací prostředky, což je věc mimořádně důležitá teď v době do voleb, protože bude důležité aby eh, jsme zabránili tomu, že se nějakým způsobem bude ovlivňovat obsah zpráv, které budou vysílat a tisknout sdělovací prostředky. Myslím si, že pokud se nám podaří eh, mít skutečně nezávislá eh, média, tak to bude určité vítězství vlády. Je potřeba se podívat také na rámcovou dohodu z Ochrydu jako na úspěšný model. Ehm, eh, existují určitě problémy v minulosti, jako jsou například tendence k segregovanému učení, k segregované výuce v některých školách, což vytváří určité napětí na úrovni jednotlivých škol. To jsou věci, kterým je potřeba se věnovat a jediný způsob, jak se tomu můžeme věnovat, eh, je formou eh, mimoškolních aktivit, tak aby ten eh, integrovaný přístup se dostal do každodenního života, do každodenní Eh, mimoškolní výuky, nezávislost Kosova, pochopitelně to mělo dopad na tuto zemi. Eh, skupina etnických Albánců byla velice šťastná. Eh, také někteří příslušníci etnické makedonské komunity na Konec vláda se rozhodla uznat nezávislost Kosova. Nebylo to vůbec snadné, pochopitelně, protože vláda má zájem na udržení dobrých vztahů se Srbskem. Ale obecně můžeme konstatovat, že celá tato otázka uznání eh, byla vyřešena velmi delikátně a to také odráží eh, přání eh, vlády dále posílit stabilitu v tomto regionu. Jak víte, tato vláda také se účastní eh, misí v Bosně a Hercegovině, což byla velice tragická zkušenost, protože došlo k nehodě helikoptéry, při které zahynulo 11 Makedonců, ale já sám jsem optimistický i když i nadále jsem přesvědčen, že je potřeba udělat naprosto všechno pro to, aby se nám podařilo prosadit obsah toho rámco, té rámcové dohody z Ochridu a to i na úrovni místní, eh, tak jak se to projeví bezprostředně po volbách. Teď máme problém, mám čtyři řečníky a přitom už máme jenom tři, čase, tři minuty času, takže prosím otázky jenom minutu. Pan Kirilov? Děkuji, pane předsedo. Mám velice eh, krátkou připomínku. Myslím si, že bychom měli být vděční eh, panu velvyslanci za ten velice realistický popis situace. Já sám jsem se zúčastnil společné parlamentní eh, mise. Pan velvyslanec velice dobře nám poskytl velice aktuální informace o stávající situaci. Co se týče otázky sdělovacích prostředků. Myslím si, že eh, mnoho z nás, eh, to znamená z toho společného výboru, jsme se shodli na tom, že je potřeba, aby ten proces eh, v Makedonii pokračoval a také, co je velice důležité, o tom ostatně hovořil i pan velvyslanec, že potřebujeme dosáhnout dobrého pokroku teď v období do voleb v posledním usnesení hovoříme o úloze sdělovacích eh, prostředků. Řekl jste, že existuje eh, určitá netolerance eh, vůči sdělovacím prostředkům. A pokud by někdo argumentoval tím, že problém médií se týká Řecka, tak to není pravda, protože Bulharsko tento problém nemá. Vzhledem k tomu, že mám velice málo času, Dovolte, abych citoval jenom jeden velice dobrý příklad toho, co se stalo ve sdělovacích prostředcích Makedonie, a to se týká Bulharska. Během poslední návštěvy eh, ministerského předseda, jeden, jeden z největších eh, denníků, nám připomněl opět, eh, že Bulharsko stát, Bulhaři, všechno, co je v Bulharsku, je primitivní a já bych vám mohl uvést další eh, příklady. A eh, skutečně si kladu otázku, proč nedošlo v této eh, oblasti k žádnému pokroku. Co se týče vízové otázky, myslím si, že makedonští občané by měli mít možnost sesvat do sousedních zemí, aby se přesvědčili o tom, že tam žádní monstři, žádné hrůzy nejsou. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zmocněnci za podrobnou prezentaci situace v bývalé Jugoslávské republice Makedonii a o současném stavu, pokud jde o zahájení přístupových jednání. Mám na vás jedinou otázku. Eh, etnické menšiny jsou zastoupeny v parlamentu? To znamená bulharská menšina, srbská menšina, rumunská menšina. Jsou tyto menšiny zastoupeny v parlamentu? Děkuji. Monsumesk, Mr. Stojanov. Eh, pan Stojanov, máte slovo. Благодаря, господин председателю. Аз ще допълня това, което каза господин Кирилов. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád dodal něco k tomu, co řekl pan Kirilov. Já jsem eh, předložil dva pozmě- tři podměňovací návrhy a dva byly zřejmě zamítnuty zpravodajem a jeden z nich je proti fyzickému násilí na Makedoncích, kteří eh, po sobě prohlašují tedy, že jsou bulharské národnosti. A tak se chci zeptat zpravodaje, jestli je to přijatelné, jestli toto násolí, je přijatelné, jestliže on je poti, proti mému pozměňovacímu návrhu. A druhý můj dotaz je, zda máte nějaké otázky týkající se diskriminace osob bulharské národnosti. Otázka, zda v Makedonii žije bulharská menšina, to je dlouhá historie, nebudu zacházet do podrobností, ale existuje bulharská eh, organizace, která, eh, která nyní jaksi eh, vede žalobu v soudu na lidská práva a nyní paní Klikpopa. No, Děkuji. Z naší diskuse vyplývá, že tady je určitý zmatek. Text komise prohlášení z Hojrenu a prohlášení pana velvyslance ukazují jasně, že nezapočetí jednání vyplývá z toho, že nebyly dodrženy jaksi podmínky stanovené eh, Evropskou unii. A zdá se, že klima eh, v komisi je takové, že hlavní eh, příčinou toho spoždění jsou eh, jaksi vztahy s Řeckem, ale já se domnívám, že ukazovat prstem na jeden z členských států nezlepší nebo ne, nepovede k zavedení reform v této zemi a nevyřeší to problémy, které těmto zemím už dlouho vadí. A myslím si, že Řecko více než kterékoliv jiné země, které leží dále, si přejí, aby tam byla vedle demokratická země a nikoli nacionalistická, nacionalistický stát v, v sousedství. A myslím si, že je potřeba pomoci této zemi nalézt řešení a přiblížit se Evropské unii. Eh, děkuji. A nyní eh, by stručně odpověděl pan velvyslanec a také náš zpravodaj, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Já se omlouvám, jestli nezodpovím všechny eh, dotazy v tom rozsahu, jak bych si přál, eh, ale chtěl bych říci především, co se týče menšin. Eh, několik menšin je zastoupeno v parlamentu Eh, je to jediná eh, země, kde mají starostu z romské, romské národnosti. Takže co se týče eh, menšin, skutečně jaksi jsou zastoupeny, ale a je třeba toto jaksi uznat jako úsilí ze strany státu. A pokud jsou problémy, problémy třeba s bulharskou národností, to se dá řešit jedině dialogem. Kdykoliv takový problém vyvstane, mělo by se to řešit formou dialogu je pochopitelně možné využít eh, třeba eh, soud pro lidská práva ve Štrasburku a tak dále, ale já jsem přesvědčen, že v případě, že bude dobrá vůle na obou stranách, tak bude možné vyhybnout se problémům, ke kterým občas dochází a eh, jak se vyhnout se jak se nenávistným projevům a vyřešit tyto problémy. Já jsem přesvědčen, že dohoda z Ochrydu představuje představuje nejlepší model pro usmíření a podporu eh, spolupráce, čímž by to vyřešilo vlastně nejlepším způsobem problémy této země. Eh, občané této země jsou velmi jaksi odhodláni eh, dosáhnout kompromisu v těchto otázkách, které je dělí od vlastních sousedů, aby se tedy ehm, dostali dál v oblasti evropské integrace. A teď si myslím, že politič, politici mají eh, za úkol tento, eh, tohoto ducha, jak si transponovat do hm, reálné politiky a uskutečnit další eh, kroky ve směru k procesu přistoupení. Takže děkuji a nyní dávám slovo panu Majerovi. Jsou tady dvě speciální specifické otázky, které mi byly položeny. Jednu položila paní Per, která je toho názoru, že eh, je potřeba věnovat více pozornosti ne, vztahu s Řeckem. Já jsem před pár lety doufal, že už se k tomu nebudeme muset vyjadřovat. Hleda, že by že se tedy ten problém vyřeší a bude dosaženo dohody mezi oběma zeměmi a že tudíž budeme moci zahájit přístupová jednání. Nicméně situace taková dosud není a já si myslím, že nevyhnutelně eh, je třeba mm, jaksi hovořit o otázce řeckého ne. A já nemohu odpovědět eh, paní eh, eh, Ver, přestože s ní do značné míry souhlasím. Co se týče pana Stojanova a menšin, zastrašování to je vždy špatná věc. A v tom plně souhlasím s panem Stojanovem, to musíme odmítat. Ale běží i další diskuse jako třeba zda Makedonie že zda v Makedonii skutečně žijí Bulhaři a zda makedonština je eh, odnoží bulharštiny. A to, na to panují rozdílné názory. Eh, je to tedy citlivá otázka a násilnosti a zastrašování samozřejmě musíme eh, odmítnout, ale musíme se také vyhnout vyvolávání určitých nelibých pocitů mezi populací. Takže někteří třeba se cítí více Bulhary a potom to vede k většímu, vede k blokování. Takže děkuji. Já jenom připomenu, že hlasovat se bude eh, v, ve středu. Eh, pane velvyslanče, děkujeme vám mnohokrát za váš čas i za vaše otevřené odpovědi. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší nelehké práci a také přejeme mnoho úspěchů té zemi, tedy, eh, ve které působíte. Uh, Drazí poslanci, dámy a pánové, budeme tedy pokračovat v zasedání výboru pro zahraniční záležitosti. Eh, tato část se bude věnovat otázkám energetické bezpečnosti a to z řady důvodů. Jeden z těch důvodů je ten, že tento výbor eh, vypracoval zprávu Eh, která se týká roku 2007 a vzhledem k nedávným eh, událostem se náš výbor snaží upozornit eh, na některé tyto věci v kontextu krize ukrajinsko-ruské. Snažíme se dívat do budoucnosti Eh, a jeden ze způsobů, jak to chceme dosáhnout, je tím, že zadáváme určité analýzy a zprávy. Eh, pokud víme, tak eh, ta věc byla podepsána mezi Ruskem a Ukrajinou. Je pravda, že plyn zatím ještě neproudí, ale snad Eh, dnes 19, mm, eh, skutečně máme již naději, že eh, ten plyn začne přicházet, ale myslím si, že v každém případě to je velice dobře načasované z pohledu toho, že právě dnes se koná toto zasedání týkající se bezpečnosti dodávek. To souvisí s celou řadou otázek, ať už je to diverzifikace zdrojů, pochopitelně to není jenom otázka vlastní energetické politiky nebo obchodu, je to také otázka zahraniční politiky, eh, přístupu zahraničně politického a tak se to týká přímo našeho výboru Eh, nedávné eh, události ukázaly, že ve svém přístupu jsme zatím eh, měli pravdu. Zadali jsme tři zprávy. Tu první vypracoval profesor Ellen Riley, což je profesor práva na London City University a kromě toho je také výzkumným pracovníkem zde v Bruselu. Eh, provedl určitou analýzu eh, Nabuko a toho, čemu říkáme South Stream. Předtím dělal analýzu týkající se North Streamu. Dále jsme požádali pana Monegena, který eh, nám vypracoval zprávu, která se týká nových eh, politik a nových problémů, které souvisejí se zahraniční energetickou politikou. Eh, to je ta zpráva, kterou jsme se odhlasovali před více než rokem a pan Monaghan nám eh, nabídne další možnosti vývoje dalších kroků, které bychom měli udělat. Je pravda, že kdybychom se bývali řídili jejich doporučeními z minula, tak bychom asi neměli tu šokující situaci, jejímiž jsme svědky dnes. Ehm, e, e, máme ještě zadanou třetí e, zprávu, ale autora této zprávy tady nemáme. To je zpráva, kterou vypracovává paní doktorka Zeno Baran. Byla tady u nás před rokem a půl. Eh, všechny ty tři zprávy jsou k dispozici, buď je máte přímo před sebou na lavicích, nebo jsou k dispozici eh, v našem výboru. Dále máme velkou čest, že mezi nás přišel pan Gerhard Sabatil, který eh, je ředitelem TG Relax, který se soustředuje hlavně na otázku energetické bezpečnosti v jeho vlastním generálním ředitelství. Kromě toho zde máme i nově jmenovaného eh, zástupce eh, pana Solany, což je pan Evans, který má na starosti právě otázky energetické. Začneme tedy s těmi odborníky eh, v té sekvenci, eh, tak jak jsem o, se o nich zmínil. První bude profesor Wiley. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že se mohu zúčastnit vašeho zasedání a že mohu pohovořit o e, návrhu své zprávy. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná skutečně pouze o návrh této zprávy, protože e, konečnou e, zprávu budu teprve dopracovávat na základě připomínek, které zazní ze dnes. Hovořím zde o Jižním South Stream a o Nabuku. Eh, budu hovořit o South Streamu a potom budu hovořit o některých filmech souvisejících s Nabukem a pak eh, vyhodnotím tu situaci tak, jak vypadá teď. Je mi řečeno, že mám pouze 10 minut, takže se pokusím být skutečně velice stručný. Eh, co se týče toho projektu South Stream, což znamená vybudování plynovodu přes Černé moře, které by potom propojilo dalších tisíc kilometrů přes Evropu, tak aby se plyn dostával do Evropské unie, je projekt, o kterém je třeba říci, že je vlastně spochybnitelný hlavně z pohledu Evropské unie, jeho členských států a hlavně eh, občanů Evropské eh, unie nebo národů žijících v Evropské unie. Problémy s Southstreamem jsou následující. Za prvé je to mimořádně nákladný projekt. Hovoříme o tom, že, by, že potřeba vybudovat 900 kilometrů eh, plynovodu. Je to v podstatě 14, o 4 plynovody a to všechno po dnu Černého moře, což je v hloubce asi tisíc metrů. Pokud to srovnáte s Nord Streamem, tak Nord Stream, tam se jedná o dva plynovody, a hloubka moře je pouze 200 metrů. To znamená, náklady na vybudování takovéhoto plynovodu jsou obrovské. E, ty odhady, které vypracovaly mezinárodní agentury, e, hovoří asi o 20 miliardách dolarů. Čili hovoříme o obrovském nákladu eh, spojeném s, touto, s tímto plynovodem. A vzhledem k tomu, že v současné době jsme ve finanční krizi a také otázka je, jestli vůbec Gazprom má dostatečné finance na to, aby to eh, financovalo. Eh, s tím souvisí ještě druhý problém a to je problém velice důležitý, hlavně pro vás, pro, parlament, pro členy parlamentu, teď v tomto roce, kdy budou volby do parlamentu. Vysoké náklady na vybudování takovéhoto plynovodu budou znamenat vysoké ceny plynu eh, vlastně Rusové nám říkají, my vám vybudujeme ten velice drahý plynovod a vaši voliči potom budou platit vysoké ceny za plyn což je mimořádně eh, seriózní eh, věc, velice vážná věc a je potřeba ji mít na paměti. Eh, kromě toho, a toto potrhuje tuto situaci, i to, že nebudeme za to dostávat nový, žádný nový plyn. Eh, je to v podstatě jenom jakási diversifikace, to znamená místo toho, aby jsme měli ten plyn eh, v ukrajinských eh, plynovodech, za což už jsme zaplatili a kde ty náklady jsou poměrně nízké, tak naopak tento plyn půjde novým plynovodem, který je mimořádně nákladný. Jestliže se to díváme z pohledu evropských spotřebitelů, tak to neznamená nic jiného než zvýšení ceny plynu. Eh, ruská reakce je velice pochopitelná. Oni nám říkají, máme obrovské problémy s Ukrajinou, to jste viděli ostatně nedávno, ale moje odpověď na to je asi taková, to eh, Volíte si vlastně velice luxusní eh, alternativu. Ta alternativa nabízí se jiná, levnější, která vychází z jakéhosi mezinárodního tranzitu, která vychází z té energetické smlouvy o přenosu, o tranzitu a byl, bylo by dobré využít tohoto e, eh, transitu, který by se týkal Ukrajiny, protože nebylo by dobré e, tím, že vybudujeme takovýto e, drahý plynovod, e, že se postaráme o vysoké ceny plynu pro evropské občany. To zkrátka není dobrá alternativa. S tím souvisí ještě další otázky s tím South Streamem a to jsou otázky regulační, e, respektive regulačních problémů, protože by to muselo procházet ekonomickými zónami Ukrajiny a Rumunska a oba tyto státy asi by zde aplikovali vysokou, vysokou míru eh, hodnocení daného eh, plynovodu a měli by možná také důvod se proti některým věcem postavit. Rumunsko s tím má také problém, pokud, e, protože by to vlastně znamenalo, že se i do Rumunska bude přivádět velice drahý plyn. Takže i ta regulační otázka je velice závažná, protože by se mohla projevit eh, dalšími prodlevami při budování tohoto projektu South Stream. To si myslím, že jsou mimořádně závažné otázky, je potřeba tedy se eh, těmto otázkám věnovám, to znamená celé té faktické hodnotě tohoto projektu a té otázce vysoké ceny plynu. Co se týče Nabuko, hlavní problém s projektem Nabuko je, odkud vlastně bude přicházet ten plyn. Jedna z otázek, eh, nebo jeden z těch eh, zdrojů je Irán, s tím máme problém, pochopitelně. Eh, měli bychom si uvědomit, že tam je nedostatečná investice do těch plynových polí, kromě toho se tam zvyšuje poptávka po plynu, čili to všechno znamená, dodávky do Evropy se budou problematizovat. Um, Navzdory tomu, že eh, Irán je třetí mm, největším zdrojem plynu, v současné době je fakticky čečtým do, eh, dovozcem plynu. A navíc eh, vzhledem k určitým sankcím by se mohlo taky stát, že vývoz z plynu by byl velice problematický. A i kdyby tyto sankce byly odstraněny, tak si myslím, že z hlediska střednědobého a dlouhodobého Eh, by to vyžadovalo obrovské investice zahraničních investorů a nějakou dobu by to trvalo, než by tento plyn eh, byl eh, přístupný. Co se týče arabských plynovodů, tady máme otázku bezpečnosti a také otázku místní poptávky. Opět časový faktor je také důležitý. Turkmenistán je možná nejvíc nadějný z hlediska projektu Nabuko, ale tady je také určitý problém. Není to snad otázka přímo plynu, ale nedávný eh, audit skutečně řekl, že v Turkmenistánu je obrovské množství eh, plynu, ale zase je to otázka nákladu a času protože eh, ono to bude nějakou dobu trvat, než se otevřou tato plynová pole. Kromě toho je zde i otázka, jak se postaví turkmenská vláda k celé otázce těchto dodávek třeba do Číny nebo jiných zemí. A pak je tady ještě otázka právní, která se týká Kaspického moře, protože Rusko v podstatě by mohlo klidně zablokovat jako, jakýkoliv plynovod přes Kaspické moře. Irán, jak jsem ji říkal, tam je problém těch sankcí. Myslím si, že nejlepší potenciál, jak získávat plyn, by bylo z Azerbajdžánu, z těch Eh, přímořských oblastí, ale přesto je potřeba si i zde uvědomit, že eh, tento plyn by šel přes Turecko a přes eh, Gruzi, čili to je zase otázka poměrně problematická. Jinými slovy, máme poměrně vysoký potenciál zásob plyn, plynu, ale dodávky takového plynu nejsou zcela určitě bez problému. Ehm, vlastní role eh, Turecka je také eh, důležitá. Turko, Turecko by samo chtělo si eh, očerpávat tento plyn pro své potřeby. Otázka je, do jaké míry můžeme dále pokračovat při zohlednění této poměrně vysoké turecké poptávky. Další otázka se týká financování. V, Eh, vlastního projektu Nabucco. Ta ekonomická krize nám určitě v této věci nepomáhá. Je potřeba eh, mít naprostou jistotu, že budeme mít eh, zaručené ty dodávky plynu předtím, než se Nabucco bude stavět. Jestliže cíl zajištění energetické bezpečnosti je skutečně zásadní, tak potom je otázka, jestli to všechno soustředíme na Nabucco. Jestliže ano, tak potom je potřeba mít věci otevřené. Tím mám na mysli to, že si musíme uvědomit, že ten projekt bude trvat několik let a pak ještě další eh, roky nebude Naboko fungovat eh, v úplné kapacitě. To znamená, jestliže Evropská unie něco takového je ochotná podporovat, jestliže eh, je ochotná přivádět tyto, tento plyn ze Střední Asie, tak je třeba si uvědomit, že to může narazit na určité blokády nebo určité překážky. Čili celkově bych uzavřel asi tak, že projekt South Stream eh, skutečně není v zájmu evropských eh, spotřebitelů a myslím si, že Evropa by se měla pokusit vyhnout tomu, eh, kdy bude podporovat nový plynovod, který bude přivádět plyn, který bude daleko dražší, než tomu bylo dříve. Tady to souvisí s novým protokolem eh, o tranzitu toto plynu. Eh, otázka eh, co se týče Nabuko, tak tam je to otázka faktických zdrojů, těch zásob, odkud by přicházel tento plyn. A otázka energetické bezpečnosti vyžaduje pochopitelně určité vyhodnocení a navzdory tomu, že jsou tady určité problémy, můžeme se, můžeme se rozhodnout, protože to budeme podporovat. Eh, další eh, možností je potom eh, LNG, kde v podstatě bychom mohli tedy využít Baku a turecké trasy a potom to šlo před Jahan, což by znamenalo, že tento LNG by se mohl odvádět. O tamto tady je nebo LPG. Tady to pochopitelně souvisí s celou řadou dalších problémů, ale je fakt, že bychom tím získali poměrně rychle rychlou možnost eh, eh, přívodu plynu. Eh, další možnost je takzvaná lehká strategie Nabucco, to znamená, Eh, že by došlo k propojení eh, Turecko-Řeckému, eh, což by znamenalo, že ten plynovod z Jižního Kavkazu by se dostával přes Turecka do Řecka. Otázka je, jestli to můžeme dovolit, jestli můžeme mít potom další pokračování přes Itálii jestli se můžeme podívat na možnost využití existujících plynovodů v jeho východní Evropy a jestli skutečně můžeme dosáhnout takové strategie v souvislosti s nabokem, která by byla i cenově udržitelná. Eh, to všechno pochopitelně souvisí s náklady, ale souvisí také s bezpečností eh, těchto dodávek a souvisí to také s ochotou Evropské unie udělat takovéto nebo jiné rozhodnutí. Chceme tedy plně podporovat projekt Nabuko a uvědomit, při, uvěr, při vědomí všech těch eh, rizik a nebo chceme jít se svou projektu eh, South Stream. Myslím si, že potenciál tady je. Eh, ale myslím si, že už jsem využil svých deseti minut, takže pokud budou další dotaz, tak se k tomu vrátím později. Děkuji panu Rileymu, doktoru Rileymu a teď pan doktor eh, Monaghan eh, z Říma, z NATO College, který si připravil eh, aspekt zahraniční politiky v souvislosti s touto bezpečností. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi velikým potěšením tady vystoupit a eh, informovat vás o dvou dokumentech, které opravdu bylo potěšení číst. Eh, podobně jak, jak eh, profesor Rayleigh, mám 10 minut na to, abych pohovořil o velmi rozsáhlém tématu a tak se soustředím na dva, tři aspekty pro to, abych podpořil diskusy a otázky. Základní téma, které chci zmínit, je, že ať se na to podíváme jakkoliv, Evropská unie musí eh, jak si pohlížet na svoji energetickou bezpečnost jak si z hlediska bezpeč, eh, politického, bezpečnostního, ekonomického. Eh, dochází k zpomalení ekonomiky, setkáváme se s partnery, kteří nehrají se stejnými pravidly a ve skutečnosti dochází k energetické nejistotě. Obě zprávy se zabývají vnitřními záležitostmi, eh, interní infrastrukturou, solidaritou a soudržností. To je důležitý aspekt jakékoliv energetické strategie a podle mého názoru je potřeba mít strategickou iniciativu. Pokud bude existovat vnitřní soudržnost, tak budeme jaksi mít větší jistotu a budeme moci lépe čelit různým výzvám a současně budeme schopni využívat příležitosti, které se mohou objevit. Já tedy začnu nejprve svoje vystoupení Ruskem, protože to je teď v současné době nejvýznamnější aspekt v oblasti eh, energetické bezpečnosti a soustředím se na, dva, na dvě hlavní témata. Za prvé je to otázka diverzifikace eh, eh, zdrojů energie, jedná se o zdroje a a, a cesty, dopravní cesty, to e, se e, týká také tedy těch návrhů, které vyplývaly z uvedené zprávy. Za druhé se stručně e, zamyslím nad rolí NATO v energetické bezpečnosti. Část mojí argumentace bude tedy o tom, že Evropská unie bude muset jaksi jednat se všemi svými partnery. To znamená se stávajícími partnery i s těmi, které uh, jaksi budeme kontaktovat ve snaze diverzifikovat zdroje. Takže nejprve, co se týče Ruska a energetické bezpečnosti. Za prvé tedy víme, že Rusko využívá svoje eh, energetické hm, eh, možnosti jako politickou páku, za druhé eh, ruská energie je geologicky limitovaná, jak co se týče ropy, tak plynu a za druhé má složité vztahy se svými sousedy. Takže já se domnívám, že dva klíče, které jak si toto eh, řeší, je zaprv, jsou za prvé meze, eh, je, je omezenost do určité míry tedy těch eh, ruských zdrojů a za druhé složité vztahy, které Rusko má se svými sousedy. Dále Eh, tedy, když eh, máme na paměti stávající konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou a dopady, které to má na Evropu, eh, je třeba vidět vývoj v Rusku z pohledu Evropské unie. Všichni jsme četli prohlášení premiéra Putina v tisku 8. ledna kdy jak si velmi pevně řekl, že pokud něco chcete, tak to, udělat, tak to musíte udělat. Rusko chce eh, jaksi eh, využít energetiku v rámci snahy o, o, o, o přebudování jaksi architektury Evropy a já se obávám, že toto bude eh, jaksi příkladem jejich vůle přepracovat energetickou architekturu a jestliže to tedy takto nefunguje, tak bude potřeba to znovu promyslet a když si to přeložíme jaksi jiným způsobem, tak to znamená, že ener- evropská energetická architektura vlastně nefunguje. A my se eh, a, a, a Rusko nesouhlasí s a, eh, naší energetickou chartou. Musíme také eh, mít nicméně na paměti, že Rusko bude čelit velkým ekonomickým problémům v roce 2009 a to také povede k zajímavé politické situaci v Rusku. V tomto kontextu je třeba eh, brát v úvahu potenciální tlak, eh, který může nastat mezi Gazpromem a státem. Napětí tedy. Eh, teď je velmi stručně otázka diverzifikace. Především pochopitelně diverzita je dobrá věc a je to velmi důležité. Nicméně to vyvolává celou řadu otázek, když se podíváme dopředu. Za prvé, jak může další diverzifikace zlepšit solidaritu uvnitř Evropské unie? Jestliže se primárně podíváme na evropskou solidaritu a dále budeme diversifikovat své zdroje, pak e, se e, dál dostaneme tedy v otázce e, koho, kdo je ohrožen eh, z hlediska energetické bezpečnosti. A když budeme dál diverzifikovat, pak tedy na tuto otázku eh, vlastně musíme odpovědět. Za druhé, další diverzifikace. Jak může fungovat bez stávající solidarity? Jak se můžeme, jak se dohodnout jinak jako na tom, jakým směrem diverzifikovat? Dále pak, vzhledem k tomu, že máme existující infrastrukturu, kdo zaplatí za diverzifikaci infrastruktury v těchto finančně obtížných dobách? E, to jsou tři vnitřní otázky, na které budeme si muset nejprve jak si nějak konzistentně odpovědět. A další otázka, jaké dopady bude mít diversifikace na naše partnery. Jestliže se budeme snažit diverzifikovat stroje oproti našim eh, stávajícím partnerům, co oni udělají? Oni také si budou hledat jiné partnery a v tom případě se ty vztahy jaksi budou mm, eh, zase rozvolňovat a táhnout na opačné strany. A když uvažujeme o diverzitě, Cílem pochopitelně je mít co nejvíce zdrojů a nejvíce cest a nejvíce typů energie. A co se týče diverzifikace, především z hlediska plynu, jde o to, jak si nezbýt závislí na eh, jednom dodavateli, především Rusku, tak, aby také naše zásobování bylo i z geologického hlediska zajištěno. Samozřejmě tam ten dopravní koridor je důležitý, ale já bych řekl, že eh, ve skutečnosti už nyní je, ta, je ten trh poměrně diverzifikovaný. Oproti loňskému létu eh, stávající Eh, koridor jak si je problematický v, také vzhledem k konfliktu v Náhorním Karabachu, pokračujícímu napětí mezi Ruskem a Gruzií. A my musíme mít na paměti, že i tehdy, když bychom zlepšili BTC, BTE, a další plynovady přes Jižní Kavkaz, tak to také bude narážet na bezpečnostní hrozby. A když se přesuneme do Střední Asie, jak, do jaké míry máme tam eh, spolehlivé partnery se spolehlivými zdroji? Je to pokrok eh, pro naše zájmy, Eh, v mnohých případech tedy a, ta, a argumentace ve prospěch eh, diverzifikace je trochu krátkozraká, jako musíme být méně závislí na Rusku. Ale když se podíváme na jiné oblasti, jsme si jistí, že třeba Turkmenistán bude politicky spolehlivějším zdrojem, nebo jiné státy, například na, na Středním východě, Irán, který má velkou produkci, velkou infrastrukturu, že bude politicky stabilnější než Rusko. Je třeba také mít na paměti a reflektovat povahu diverzity v této zemi. Hovoříme o BTC, BTE, o Nabuku a dalších, ale my nemůžeme jenom zaměnit Turecko a Ukrajinu eh, s tím, že bychom všechna vajíčka přendali z jednoho košíku do druhého. Prostě ať je jakékoliv naše stanovisko vůči Turecku, Turecko je partner nejenom pro, eh, v rámci Evropské unie, ale také v NATO. A musíme eh, brát v úvahu roli, jakou bude Turecko sehrávat. Slyšeli jsme od profesora Rejliho, že tady je celá řada otázek, například spojených se spotřebou plynu eh, a to jsou všechno důležité otázky v té diskusi o diverzifikaci. A Dále třeba střední východ jako alternativní zdroj zásobování. Ano, budíš, to je dobré, ale není příliš stabilní. Kromě toho, eh, když se podíváme na záležitost ropy, eh, když budeme čerpat, už o tamtu čerpáme ropu, eh, pokud bychom o tamtu čerpali také plyn, pak je to zase otázka diverzifikace. Nebo západní a severní Afrika, tam také stojí otázka politické stability producentů, eh, jak plynu, tak eh, těch hlavních přepravních cest. Čili, jestliže eh, obchodní diverzita jaksi má smysl, musíme ovšem brát v úvahu i politické aspekty. Nyní stručně se zmíním o e, otázkách, které nejsou přímo zmíněné v těch zprávách a to se týká partnerů, které zatím máme. Byla e, samozřejmě e, řeč o E, není tam řeč o třeba vztahu vůči NATO. A to se domníváme, že je velice důležitý partner z hlediska potenciálního e, rizika třeba teroristických útoků nebo případně konfliktů v kontextu e, zásobování energií. A nyní uvedu několik výhod našich vztahů s NATEM. Za prvé, NATO pod, má omezenou roli a přeje si jak si doplňovat ostatní organizace v rámci Evropské unie. Nicméně je, výho- je výhodou v oblasti energetické bezpečnosti ze širokého hlediska. Za prvé má celou řadu partnerů, včetně Spojených států, Kanady a, a, a jiných eh, států, které jsou z hlediska energetického ve světě stěžení. Eh, střední, eh, se to středního východu, Ruska a podobně, to jsou všechno partnerů partneři, kteří jsou klíčoví z hlediska energetické bezpečnosti a e, také zajišťuje e, určitou e, kapacity, obrané kapacity a e, ochranu, e, námořní ochranu, e, například co se týče LPG a energetického mixu, tak tam dochází k dopravě po moři a to je důležité zase z hlediska tedy té námořní ochrany a podobně. Já Eh, bych chtěl říci, že to je možná jedno z témat, které v těch eh, zprávách poněkud chybí a je potřeba o tom eh, také se to si uvědomit a, a, a podporovat a zlepšovat spolupráci s našimi partnery v rámci NATO. Jiný závěrem Evropská unie je jaksi členem té konkurence na světě v oblasti zásobování energetiky energií a my musíme eh, tedy eh, využívat no, no, nejenom staré mechanismy, staré politiky. Eh, a nyní tedy časový horizont. Já se domnívám, že Evropská energetická bezpečnost by měla být stanovena dva, v letech 2010, 2020 a dále. Tedy jakým způsobem to souvisí s našimi partnery? Jaké jsou jejich časové horizonty? V této oblasti se domnívám, že Evropské společenství by mělo začít v rámci reformy této politiky tím, že bude identifikovat slabosti svých partnerů, zjišťovat, kde oni potřebují pomoc a kde eh, v současné době se zdá, že zatím se zabýváme spíš silnými stránkami eh, našich partnerů. Eh, takže děkuji všem za pozornost i za pozvání. Uh, děkuji, děkuji, pane doktore Monagane. A teď um, uh, pan Zabatil z DG Relax. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost uh, tady přednést několik slov, komentářů k oběma studiím, které, kterých si vážíme a ke kterým nemáme žádné e, připomínky. Mohu říci, že tuto diskuzi vedeme ve velmi citlivém okamžiku, protože se ukázala e, zranitelnost evropského zásobování energií. Nejsme schopni probrat všechny otázky. Rád bych upozornil na to, že Eh, řada eh, z těch otázek již byla zmíněna v naší zprávě z eh, listopadu loňského roku. Byť jsem ve výboru pro zahraniční záležitosti, rád bych upozornil na to, že bezpečnost dodávek energie má dva aspekty. Právní aspekt, ale také právní, aspekt mm, vnitřního trhu. Rád bych upozornil na to, že je důležité, abychom eh, praktikovali solidaritu, tak jak tomu bylo eh, v minulých eh, týdnech, ale abychom eh, solidaritu prokazovali také fyzicky na základě nebo díky stávajícím vedením. Jde například o eh, zapojení eh, pobaltských zemí, jde o projekty v rámci infrastruktury, které se týkají jeho východní Evropy. A za druhé jde o to, abychom hovořili jedným hlasem, což samozřejmě zní jednoduše, ale není to vždycky jednoduché Eh, provést. Souvisí to s tím, že energie a zásobování energií je v jednotlivých členských státech eh, rozdílné a jednotlivé členské státy mají také různé priority s ohledem na svou situaci. Nejdůležitější aspekt eh, bezpečnosti dodávek energie je právě toto. Potom jsou tu zahraničně politické politická, zahraniční politická eh, hlediska eh, je zřejmé, že eh, toto nesmíme zlehčovat, protože to není poprvé, co máme problémy s dodávkou energie. I to má své důvody. Je to dáno tím, že na celém světě panuje jistý nacionalismus, pokud jde o zdroje. Souvisí to také s kolísáním cen a souvisí to také s tím, že eh, diverzita eh, potřebuje eh, nové geografické možnosti a právě proto je ten jižní koridor jeden ze šesti primárních infrastrukturních projektů, který, o, kterém jsme, o kterých jsme hovořili v listopadu loňského roku v naší zprávě. Rád bych vyzdvihl rozdíly, které tu již zazněly. South eh, Stream je eh, projekt ve společném zájmu, ale Nabucco je ještě víc. Je to evropský projekt a my skutečně eh, se musíme snažit ze všech sil, abychom, abychom vyřešili problémy, které tu máme. Mám vel, doufám tedy, že příští týden proběhne v Budapešti summit týkající se Nabuko a že, že tedy budeme o něco dále, že budeme lépe schopni posoudit šanci na realizaci celého projektu. Evropská unie eh, tady musí sehrát důležitou roli. Eh, je třeba diversifikovat nejen původ energie, ale také eh, transitní cesty pro dodávky energie. Evropský parlament eh, v září roku 2007 ve svém usnesení poukázal na to, že musíme učinit více proto, abychom eh, posílili interní dimenzi a to souvisí s klimatickým balíčkem. Externí dimenze naopak souvisí s tím, že ve světle současné krize eh, musíme promyslet naše nástroje nově. Jde například o směrnici o e, skladování plynu. Kromě toho e, musíme e, najít další možnosti, které se budou týkat financování. A potřebujeme také politickou podporu, tak abychom to mohli rychleji financovat. To by bylo všechno z mé strany, pane předsedo. Pokud eh, na mě budou směřovány nějaké otázky, tak je rád odpovím. Děkuji. Děkuji. A dříve než otevřu rozpravu, tak bych si dovolil doplnit jednu věc, co se týče Nabuko a jednu, co se týče politické závažnosti této otázky. Tak, co se týče eh, plynovodu Nabuko, doktor Rayleigh Eh, jak si ve střednědobé perspektivě vyloučil Irán jako zdroj a zdůraznil meze eh, zdrojů z oblasti Kaspického moře a Střední Asie. Eh, když připustíme optimistický scénář, velmi přehnaně optimistický scénář, co se týče Eh, že bude vyřešený problém iránského jaderného programu a pokud bude dosažena stabilita v Iráku, což bude asi dlouhodobá záležitost, můžeme očekávat, že obě tyto země naplní Nabuko. Já velmi nezávazně eh, využiji eh, privilegium parlamentní diplomacie a ptám se vedoucích vyjednávačů o Eh, jaderném programu pana Žalíliho. Jsem se ho tedy ptal a mají zájem. Dnes odpoledne eh, budu hovořit s náměstkem ministra zahraničí Iránu, nebo hovořil jsem s ním, panem Safarim, a eh, vy znáte ty politické a geopolitické podmínky, ale fyzicky nyní oni mají 10 miliard kubíků k dispozici a z toho čtyři jsou eh, vyhrazené Švýcarsku a Eh, šest tedy může být nabídnuto a v následujících letech fyzicky, jako se týče fyzické dostupnosti, mohou nabídnout 40 miliard kubíků a eh, Nabuko je naplánováno na 31. Eh, a nyní nahoře o, o pár pater výš pan Adogan hovoří z konferencí předsedů a mohu říci, že kdykoliv dochází k jednání na vysoké úrovni s politiky a z Turecka e, o otázce plynu, a podobně, tak je to proto, že Turecko je klíčovou zemí, jak tady zdůraznili e, kolego, kol, zdůraznil kolega z NATO Defense College. A já doufám, že generální tajemník e, NATO, s kterým jsme s Petteringem hovořili, Eh, eh, s kolegou z výboru před několika dny o, eh, a pro něj také tedy otázka na, energetické bezpečnosti je pro NATO stěžení. Čili to je, to je otázka různých možností, které jsou ale poněkud vzdálené. Jsou to mm, mm, protože skutečné alternativy znamená jiné zdroje a jinou cestou. A tedy dále jsme čím dál tím více přesvědčeni, že eh, otázka eh, energetické bezpečnosti to není otázka energetická, to je otázka zahraničně politická. A ta se musí řešit také v tomto rámci. V souladu s tím, co je uvedeno v, uvedeno v ruské eh, státní strategii, že tedy je to nástroj zahraniční politiky. Za druhé, dopady, jak vidíme, nejistoty se dotýkají milionů občanů. A e, značně to poškozuje naše podniky. A my, poslanci, máme zastupovat zájmy občanů. A problém ne, e, jaksi ne, nedostatečné e, energetické bezpečnosti Eh, znamená, že se už nedá řešit za zavřenými dveřmi, nedají se využívat bilaterální nebo nějaké komerční přístupy, protože blíží se nám evropské volby eh, a zbývají nám čtyři měsíce a všichni, kdo chtějí znovu kandidovat, budou muset voličům odpovědět na otázku, co jste udělali. Proto, abyste zajistili, že naše domy a byty budou vyhráté. Co jste udělali proto, aby nám zůstala místa v zaměstnání, v průmyslu. Eh, a co jste udělali pro to, aby nedošlo ke stejné krizi hm, a ke eh, stejně extrémním situacím, jako třeba eh, čemu dochází v Bulharsku? A je tu dostatečná solidarita mezi námi uvnitř Evropské unie? tak jak říkal uh, ředitel Zapatil, to znamená, zaexistují technické i politické nástroje to zdůrazňuje politický e, význam e, těchto klíčových horizontálních témat, kde Evropský parlament vlastně jako první na ně upozorňoval. A já bych chtěl říci, že Eh, média toto také zreflektovala. Eh, už začátkem ledna říkala, že právě Evropský parlament první pochopil, že Evropská unie musí zasáhnout jako jeden blok v tomto sporu a přimět jednotlivé instituce, aby zasedly k jednacímu stolu a donutit ruské i ukrajinské politiky, aby tedy eh, se jaksi do toho zapojili. Čili nyní otvírám diskusi a předávám eh, slovo panu Pasko. Thank you very much. Um... Děkuji. Myslím, eh, že víte, eh, že skutečně doufám, že to, co se stalo letos v zimě, nás přimělo k tomu, že je potřeba se velice vážně touto otázkou zabývat. Hovořili jsme již o tom loni, ale chyběla nám politická vůle. Teď jsou závěry téměř totožné, ale svým způsobem jsou ještě daleko důležitější ve svých důsledcích. Toto není pouze otázka zahraniční politiky, je to otázka naprosto strategického významu, je to obrovský geostrategický problém, který ovlivní dalších 15 let. A pokud se k tomu nepostavíme, tak eh, Eh, se nám nepodaří tuto eh, hru úspěšně dohrát. V tomto světě, globalizovaném světě, který zvyšuje vzájemnou závislost, zjišťujeme, že jsme vlastně daleko více závislí eh, na zdrojích ropy a plynu a že tato závislost není v podstatě osvobozena od jakéhosi vykořišťování nebo zneužívání. Je proto potřeba najít e, řešení, je třeba si uvědomit, že všechny zdroje se nacházejí ve velice volatilních e, územích. A proto je potřeba vyřešit právě problém této volatility daných e, území. To je strategický aspekt této analýzy. Přístup, který jsme zvolili k této otázce, je buď individuální a nebo společný. To znamená, eh, zatím eh, je to přístup individuální, který je dominantní a to je špatně protože se to odráží ve faktu, že stále ještě je odpor k vytvoření společného energetického trhu v Evropě a důsledkem toho je, že mnozí z nás nebo polovina z nás vlastně i nadále jsme jakýmisi rukojmími eh, toho, co si usmyslí Rusko nebo Ukrajina. E, je potřeba si uvědomit, že vlastně toto je důsledek toho, že nejsme ochotni vytvořit společný energetický trh. Třetí otázka, otázka Ruska. Rusko si také hraje strategickou hru, protože chce vytvořit eh, vlastně to prostředí, které bylo za studené války. Myslím si, že eh, Eh, Rusko se vytvořit situaci, kdy chce být vnímáno světem lépe. Neměli bychom je za to odsuzovat, protože eh, asi kdybychom byli v jejich situaci, tak bychom měli to samé, ale měli bychom z tohoto faktu vycházet. Chtěl bych říct si na závěr, že eh, co se týče Nabuko a to je reakce na prvního řečníka v Rumunsku my od samého začátku jsme eh, vnímali projekt South Stream jako konkurentní projekt Nabuka. Takže eh, ono to není otázka, eh, kolik peněz toho můžeme mít, ale je to skutečně strategický politický problém, který jakoby znamená, že projekt South Stream jakoby chtěl zabít projekt Nabuko. Tím, že e, vytvoříme projekt South Stream a tím, e, že vlastně nalákáme všechny účastníky na South Stream. To jsou, ty fakt, to jsou ta fakta, která je potřeba mít v úvahu, protože, e, a proto také je mnoho těchto stran podepsáno pod South Streamem a ne pod Nabucco. A proto Rusko bez jakéhokoliv váhání způsobilo utrpení těm, kteří se snažili Rusku naopak víc vstříc. A to je ten zásadní problém toho všeho. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že Rusko vždycky si půjde za svými národními a egoistickými cíly. Děkuji. Děkuji, pane Pasku. Eh, teď pan Oniškevič, který je místo předsedou eh, výboru pro záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl Ehm, jít kousek dál než to, co řekl pan Pasku. Chtěl bych vás se zeptat, proč, proč nic eh, neděláme, proč se pořád eh, jakoby zdráháme něco rozhodnout. Zatím se vůbec nic nedělá, alespoň takový pocit existuje, že se vůbec nic s Nabukem eh, neděje. Ty potenciální dodavatele Eh, jsou potom lákáni eh, Ruskem eh, k tomu, aby podepisovali dlouhodobé smlouvy s Gazpromem, tak aby plyn z Turkmenistánu a z Kazachstánu procházel ruskými plynovody. To jsme již ostatně naznačili v celé řadě usnesení. Řekli jsme, že Evropská unie by měla eh, vyčlenit určité peníze na tyto věci, podobně jako jsme to udělali v případě Galileo, protože Nabucco je skutečně strategicky naprosto zásadní. Proto si myslím, že toto je to, co bychom měli udělat. Další otázka, které, na kterou bych chtěl upozornit, se týká následující eh, věci. Ten problém, který máme s Ruskem, není pouze s tím, že eh, Gazprom je jediným eh, producentem eh, plynu, ale také kontroluje všechny plynovody. To existuje jeden plynovod CPC, to je ten kaspický plynovod, který naopak není majetkem Ruska. Ten patří té kaspické korporaci. Eh, pokud by to plynovody nebyly eh, kontrolovány Gazpromem a ruským státem prostřednictvím Gazpromu, potom ta situace by byla jiná. Chtěl bych paradoxně poznamenat, že pokud bychom si dovedli představit, že dokonce existuje plynovod, který vede po ruském území, ale není kontrolován Ruskem, pak by naše situace byla mnohem lepší. Ta třetí věc, kterou chci říct, je ta, že LPG, respektive technologie výroby tohoto LPG, Ehm, existuje eh, a umožnila by nám eh, mít dostatečné množství tohoto plynu. Pokud máme tedy možnost využít technologie výroby LPG, jestliže to je komerčně eh, výhodnější, tak potom. Thank <clears throat> thank you, Mr. President, and thank you for a very, very informative and important. Děkuji, eh, eh, děkuji za tuto zajímavou. Like to mention a long-term uh, prospect. Já bych si chtěl zmínit o dlouhodobých eh, prospektech, které s tím víte, že ehm, let taje, že brzy na severním polu bude mnohem méně ledu, než je tomu dnes. Eh, pod severním polem, přitom jsou obrovské zásoby plynu a Dánsko nebo respektive Grónsko by mohlo být partnerem pro eh, čerpání těchto zásob, což znamená, že tekutý plyn by mohl být eh, přenášen právě z této oblasti. Ty zdroje jsou skutečně eh, obrovské v současné době. Eh, Dánsko, Kanada a Rusko se přou o to, komu vlastně patří eh, tyto zásoby plynu. My se snažíme, my v Dánsku, využít Mezinárodního soudu v Hágu, aby nám pomohlo vyřešit tuto otázku majetkovou. Jestliže se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, což vy jste vlastně udělali v některých těch svých diskusích, tak potom bychom mohli toto vnímat jako alternativu nebo jako jakýsi doplněk eh, pro dodávky do Evropské unie. Poslední věc. Eh, kdybychom byli bývali, eh, eh, měli pevnější elektrické propojení, tak bychom možná měli také usnadněnou situaci. Takové je to propojení, ale že neexistuje v současné době. My se snažíme vybudovat toto propojení, hlavně teď v době, kdy se snažíme využívat větrné energie a proto potřebuje právě tyto sítě, které budou vysokou kapacitu. My v současné době zadáváme expertízu, eh, která se bude právě týkat ropy a plynu v Antarktidě. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům za ta, ta velice osvětlující informace, které nám poskytly. Myslím si, že eh, výsledkem této prezentace nebo těchto prezentací je takový, že éra Eh, snadných a levných dodávek plynu zkrátka už skončila a plyn bude i nadále eh, dražší. Ale to, co mě naprosto šokovalo, je to, co zde bylo řečeno o South Streamu, včetně těch politických chyb, které se dopustily některé země ve snaze získat eh, levné dodávky plynu alternativními plynovody. Myslím si, že spolehlivost eh, bude asi vůbec nejdůležitější během té nadcházející eh, doby, doby a ty autoritářské a diktátorské režimy eh, je jasné, že jsou daleko méně spolehlivé a, a chtějí používat této plynové zbraně pro své vlastní manévrování. Eh, chtěl bych se vrátit k tomu, co řekl pan Monegen, který hovořil o potřebě posílit spolupráci s partnery, kteří uvažují stejně jako my. Eh, to znamená, hovořil o posílení transatlantické spolupráce, protože eh, potřebujeme mít zajištěnu větší spolehlivost. Druhé slovo, které s tím souvisí, je solidarita. To je to, o čem hovořil i kolega Pasku musíme se postavit čelem dilematu, jestli máme individuálně eh, řešit tyto věci, hledat krátkodobá řešení, anebo jestli budeme hledat eh, řešení strategická, která budeme činit společně. Mám dvě otázky. Ta první se týká eh, energetické charty a jejich protokolu a jejich efektivity my víme, že eh, předseda Ruského výboru pro zahraniční záležitosti v této místnosti nám řekl asi tak přibližně před rokem, že eh, Rusko podepsal energetickou chartu v době, kdy bylo slabé. A teď eh, je Rusko připraveno znovu jednat o této chartě, protože má pocit, že upřednostňuje spotřebitele a ne producenty. Druhá otázka se týká toho, do jaké míry je Rusko vůbec schopné produkovat eh, dostatečné množství eh, plynu, protože statistiky eh, hovoří o tom, že došlo už po dobu osmi let ke stagnaci ehm, zásob plynu a to v podstatě může souviset právě s tou politizací celého tohoto tématu. Pan Severin. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat ty argumenty, které tady již eh, zazněly z úst mých kolegů. Eh, já vlastně souhlasím s tím, co oni zde řekli. Chtěl bych eh, pouze velice stručně poznamenat, že je pravda, že ty zdroje se nacházejí ve volatilních oblastech, ale neměli bychom to obrátit v tom smyslu, že se stanou volatilní ty zdroje. Právě proto, že tyto zdroje se nacházejí tam, kde se nacházejí, tak právě proto tato území jsou často problematická. Chtěl bych využít této příležitosti tomu, abych se obrátil na naše dva odborníky se dvěma dotazy. Ten první dotaz je tento. Myslíte si vy jako odborníci na tuto oblast, že Evropská unie by mohla mít uh, Uh, úspěšnou a smysluplnou zahraniční politiku v oblasti energetiky, aniž bychom k tomu měli interní politiku eh, specificky věnovanou energii. Eh, pan Monegen se zmínil o možném konfliktu mezi diversifikací a solidaritou. Myslíte si, že tento konflikt bychom mohli překonat nebo myslíte si, že by mohl být překonat pouze tehdy, kdybychom měli skutečně fungující společnou energetickou politiku a nejen tedy eh, pocit jakési morální povinnosti eh, solidarity. Moje druhá otázka eh, se týká toho, co řeklo mnoho ruských představitelů, kteří hovoří o energetické strategii jako o něčem, co je proti ruským zájmům. Mohl byste nám uvést dva až tři příklady eh, hlavních komponent společné evropské eh, energetické strategie, které by byly přijatelné pro Rusko jako vhodné pro jejich vlastní nebo z jejich hlediska legitimní zájmy v této oblasti, protože je velice důležité, mimořádně důležité, pokud chceme eh, prosadit eh, strategii, která nebude vycházet z nějakých eh, konfliktních koncepcí, položit si otázku, co můžeme udělat pro to, abychom si zajistili určitou bezpečnost, aniž bychom tím omezili bezpečnost těch ostatních. Thank you, Mr. Severin. Vzhledem k pokročilé hodině tlumočníci se s vámi loučí a jednání bude pokračovat bez tlumočení. Uh,